Chers collègues, la séance est ouverte. Vážení kolegové, zahajuji zasedání. Nous avons Pořad jednání pro toto zasedání jsme schválili už včera. Chtěl bych vám sdělit rozhodnutí koordinátorům. Jak víte, místo předsedkyně Georgieva nás informovala o svém přání zřídit meziinstitucionální pracovní skupinu o rozpočtové výkonnosti, o efektivitě veřejných výdajů. Paní Georgieva prezent, bude prezentovat nástin této iniciativy na Ecofinu v září a koordinátoři tedy považovali za účelné, aby také prezentovala tuto iniciativu výboru pro rozpočet. A za tímto účelem se společně sejdou výbory pro rozpočet a pro rozpočtovou kontrolu. Zvolili jsme datum 15. září. Po této prezentaci bude přijato rozhodnutí o účasti parlamentu v této meziinstitucionální pracovní skupině. Chtěl bych vám dále říci, že na pořadu jednání máme nový bod u politiky v oblasti nemovitostí. Je tady návrh Evropské služby pro vnější činnost. Ten návrh jsme dostali minulý týden a se všemi podklady to bylo zasláno členům výboru 9. července. Je možné tento text také e, prostudovat na internetových stránkách. Jak víte, sešli jsme se v úterý 14. července, což byl e, symbolický den pro ty z nás, kteří jsme se narodili ve Francii. A Sešli jsme se se zástupci rady a komise. Jednalo se o, e, nejprve o meziinstitucionální jednání o platbách. Při této příležitosti jsme mohli poděkovat komisi, která nám poskytla velice podrobnou zprávu o splátkovém kalendáři pladeb. Ta zpráva potvrzuje i závěry z e, trialogu o platbách, a sice, že na konci roku 2016 nezaplacené faktury týkající se víceletého finančního rámce 2007 až 2013 by neměly přesahovat 2 miliardy eur. Při této příležitosti jsme se také seznámili s novým e, konceptem tzv. skrytého backlogu a Ehm, dotázali jsme se komise, co to přesně znamená. A je to vlastně označení, které komise používá, když musí uzavřít eh, dohodu pro zahájení předběžného financování, eh, tak eh, potom vlastně to rozhodnutí o trochu pozdrží, tak aby bylo snaží vyúčtovat nedoplatky. Takže je to mm, vlastně postup, který by se neměl příliš zneužívat, protože to pochopitelně ohrožuje závazky, které byly přijaty v rámci víceletého finančního rámce. 14. července jsme se především sešli na trialogu v sídle rady, kde jsme jednali o návrhu rozpočtu na rok 2016 a také o opravných rozpočtech na rok 2015 v souladu s mandátem, který byl schválen na plenárním zasedání ve Štrasburku. Rada při této příležitosti prezentovala text přijatý na Koreperu 9. července. Tento Koreper provedl eh, škrty v položce se závazku 563 milionů eur a také u pladeb to byly škrty a to ve výši miliarda 400 milionů. Ty škrty se týkaly především kapitoly 1a a 4. 1a, to eh, se nám zdálo trochu jako provokace vzhledem k způsobu financování záručního fondu pro eh, Evropský fond strategických investic. Rada vysvětlila tyto škrty nižší mírou plnění a absorpční kapacitou u příslušných rozpočtových položek, i když komise potvrdila, že ty potřeby byly přesně vyhodnoceny komisí. Parlament zareagoval na tento text rady a Jose Manuel nám za chvilku k tomu řekne více. Komise analyzovala návrhy pilotních projektů a přípravných akcí zveřejněných před trialogem. Stručně se to prezentovalo, za chvilku se k tomu dostaneme. Pokud jde o rozpočet na rok 2015, tak ta situace je výjimečná protože všechny návrhy opravných rozpočtů až do dnes byly přijaty, ale paní Gardia Sabal nám řekne potom, co si o tom myslí. Také jsme se bavili o agenturách. Včera jsme se sešli s trojkou agentur a pan Gajer bude určitě informovat o této otázce. Potom jsme vedli diskusi, pan Depre za chvilku přijde, týká se to Eh, návrhu rozpočtu parlamentu eh, komise a rada zdůrazňovaly článek 27 meziinstitucionální dohody, podle kterého dojde k pětiprocentním škrtům ve stavu zaměstnanců do roku 2017. Dohodli jsme se, že obě části rozpočtového orgánu by měly jít příkladem příkladem tedy, eh, pokud jde o přístup k veřejným výdajům, i když pan Depre připomněl, že poslední řádek článku 17 říká, že toto ustanovení je závazné, eh, ovšem nikoli pro radu a parlament. To znamená, že těch 5 se povinně uplatňuje na stav zaměstnanců komise a pokud jde o radu, eh, která také zvažuje eh, snižování stavu zaměstnanců, tak ale je to na eh, jeho, jejím volném rozhodnutí a to tež platí i pro parlament. My ještě tedy budeme čekat zprávu pana Depreze, kde právě jsou zdůvodněné spotřebné stavy zaměstnanců parlamentu. Takže to byly uh, úvodní sdělení. Jsou nějaké komentáře? k tomuto tématu? Je n'en vois pas. Nikoli, takže bez dalšího prodlení dám slovo našemu zpravodaji k návrhu rozpočtu na rok 2016. Je jim Jose Manuel Fernández a máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Tentokrát budu hovořit portugalsky. Evropský parlament jasně definoval své priority. Parlament definoval své eh, orientace, které byly potvrzeny na plenárním zasedání a navíc tento mandát byl schválen velkou většinou a my jsme se tady snažili hájit zaměstnanost, podnikání, eh, malé a střední podniky a také chceme hájit podnikatelského ducha. To jsou ty takzvaná 3S. A pak také to má samozřejmě návaznost na programy týkající se zaměstnanosti, a návaznost na iniciativu pro zaměstnanost mladých lidí. Nesmíme zapomínat, že generací, která nejvíce trpí nezaměstnaností, je právě generace mladých lidí. U mladých lidí je míra nezaměstnanosti dvojnásobná. Musíme předjímat ty částky 6 miliard eur na roky 2014 až 2020 vlastně už budou vyčerpány v období 2014-2015 a v roce 2016 už nebudou peníze na nové iniciativy. A my jsme tedy chtěli, aby v roce 2016 tato iniciativa pro zaměstnanost mladých lidí pokračovala a aby měla k dispozici dostatečné prostředky na realizaci programů. Myslíme si, že by bylo špatným signálem, kdybychom tento program přerušili. Pokud jde o zaměstnanost, tak všechny programy související s těmi třemi S, to jsou třeba programy jako COSME, Horizon 2020, programy, které spadají do, kat- do kapitoly 1a, si vyžadují eh, dostatečné prostředky a nesmíme také zapomínat na vnitřní solidaritu. To znamená, že v té vnitřní solidaritě má důležitou úlohu politika soudržnosti a to nesmíme přehlížet. V tomto ohledu jsou fondy jako Evropský sociální fond, které pomáhají těm nejchudším. Myslím si, že musíme hájit eh, příslušným způsobem sociální aspekty v Evropské unii. Pokud jde o vnější solidaritu, to je také jasný cíl pro náš parlament a má to samozřejmě dopady i na rozpočtové položky související s migrací, s uprchlíky, s humanitární pomocí. Pokud se nám tohle podaří, tak to bude mít vliv i na cíl vnitřní bezpečnosti. Měli jsme tedy od pléna eh, jasný mandát na obhajobu těchto cílů. A já eh, musím říci, že jsem rád, že tady máme dobrý eh, předpoklad ze strany předsednictví. To je velice pozitivní věc a chtěl bych tedy eh, poblahopřát předsednictví eh, k tomu eh, postoji, vstřícnému postoji. A také k tomu, že vlastně vzali na vědomí ty cíle, které jsme si vytyčili na trialogu. Zvláště, když to srovnáme s předchozím rozpočtovým obdobím. Parlament nadále má jednotný postoj, hájíme eh, tedy své názory, své priority, které by navíc měly být i prioritami rady. Myslím si, že je nepřijatelné, aby rada přistupovala ke škrtům. Rada škrtala eh, už u závazku 563 milionů eur a u e, pladeb to je miliarda 400 milionů eur. A to přesto, že e, tam bylo poměrně velké rozpětí. A to zvláště v kapitole 4, kde bylo seškrtáno 450 milionů eur v 1A, to bylo 430 milionů eur na platbách. A některé e, ty návrhy považuji za provokaci, protože Máme Junckerův plán eh, Evropského fondu strategických investic a programy Horizont 2020 a nástroj eh, Connecting Europe eh, vlastně souvisí s tím, že některé prostředky tam budou chybět a my jsme se to snažili Eh, zohlednit a ty částky, které těmto programům byly odebrány, jsme je tam chtěli vrátit. Byly to prostředky, které byly odebrány právě kvůli Junckerovu plánu, protože tyhle projekty považujeme za důležité a v horizontu 2020 je vlastně právě ten skrytý backlog spožděných eh, pladeb, a to na úrovni zhruba 5 miliard eur. A pokud bychom neměli e, problémy s platbami, tak Horizont 2020 už mohl vyplatit e, o miliardu eur více než dosud. Co to znamená? Horizont 2020 má velkou absorpční kapacitu, nicméně v tom soukolí rady ty proměny týkající se absorpce a plnění eh, jsou úplně nejdůležité, nejdůležitější. A podle té logiky rady program Horizon 2020, který má vysokou absorpční kapacitu a kapacitu plnění, by tedy Horizon 2020 neměl být seškrtáván. Eh, Na trialogu jsme viděli, že rada má takový zvláštní způsob postupu, že vlastně hájí tuto linii, ovšem potom tedy ve světle toho ta její rozhodnutí jsou absurdní. U dalších eh, programů Erasmus, Kosme, Migrace, kapitola 3, tam škrty nejsou, ale škrty byly provedeny v kapitole 4. Já si tedy myslím, že ten způsob škrtů, jak jej provádí rada, nefunguje, protože pokud má skutečně rada za cíl neseškrtávat programy, kde ten, ta míra plnění je dobrá, kde je dobrá absorpční kapacita, tak je jasné, že to 73,2 miliony eur na výdaje a přes a ty, ty byly tady seškrtány v tomto programu, a já si kladu otázku, jak můžeme seškrtávat program s dobrou absorpční kapacitou. Program, který, kdyby měl dostatek prostředků, by už vynaložil o miliardu eur víc a je to program důležitý pro cíle, které jsme si vytyčili v horizontu 2020. Je také důležitý s ohledem na závazky rady. Je to program, který je v souladu se všemi Eh, prohlášeními rady, takže eh, tomu nerozumím. A to též je u Connecting eh, Europe Facility, kde došlo také k velkému seškrtání pladeb. na úrovni 21,4 miliardy. Takže je to skutečně postoj rady dost pokrytecký. Navíc je to v rozporu s prohlášeními rady, která tvrdila, že nebude se škrtávat programy s dobrou absorpční kapacitou a s dobrou mírou plnění, takže já tento postoj považuji za nepřijatelný. To tež platí pro politiku sousedství. Tam bylo seškrtáno 103 milionů eur a u snižování chudoby eh, tam také byly provedeny škrty škrty, což ohrožuje cíl eh, vnější solidarity. 50 milionů eur u zemí Středomoří. Eh, nemůžeme zůstat neteční vůči tomu, co se v Evropě děje, vůči tomu, co se děje ve Středozemním moři. Nástroj pro spolupráci, rozvoj 140 milionů eh, na platbách se škrtáno. Zvláště u položky na migraci. To považuji za nepřijatelné. Takže bylo to 143 milionů eur a u azylu 5 milionů eur seškrtáno. A to je tedy v rozporu se samotnými rozhodnutími rady. je to i v rozporu s naším postojem. Také byly seškrtány platby v eh, kapitole 1b, zvláště v položkách, které eh, mají být určeny na uzavření výsledného finančního rámce 2017 a to by skutečně mohlo podkopat eh, situaci pladeb i závazků. Máme meziinstitucionální dohodu s komisí a radou a v roce 2016 bychom neměli mít více než těch 2 eh, miliardy eur nezaplacených faktur. Pokud jde o programy, které mají spožděný z období 2007-2013. Ta situace je podle mého názoru nepřijatelná. A my tedy vycházíme z principu, že je třeba respektovat eh, uzavřené závazky. A to znamená nejen plán pladeb, ale také respektovat víceletý finanční rámec. Je třeba si uvědomit, že ten víceletý finanční rámec byl schválen již na úrovni nižší než předchozí finanční rámec za předpokladu, že tam je možné používat nějakou flexibilní marže, flexibilní rozpětí. Připomínám, že v tomto rozpočtu ta marže je velice omezená v jednotlivých kapitolách. A rada navrhuje použití nástroje flexibility s, i s nižším sumou. Ten nástroj flexibility se používá v kapitole 1.3, ale je třeba mít možnost používat to i v jiných eh, mm, eh, kapitolách. V jedn, jako třeba v 1A, kde bychom chtěli pokračovat v různých iniciativách v 1B rovněž, kde chceme podporovat iniciativy na zaměstnanost mládeže, tak jak jsem to říkal. To znamená, nebude to platit jenom pro kapitolu 3, ale i pro zbytek eh, položek. A nezapomínejme, že ta flexibilita se použila i u Junckerova strategického plánu. Od roku 2016 máme globální rozpětí. Co to je to globální rozpětí? Spočívá to v tom, že ta rozpětí nevyužitá z předchozích let přejdou do toho globálního rozpětí, globální marže a to se potom může použít pro konkrétní politické cíle, například růst a zaměstnanost. Tyto nástroje flexibility by neměla rada opomíjet a my bychom chtěli, aby se skutečně využívaly. Rozpočet EU je na úrovni zhruba 1% HDP. A přesto všechno dochází ke snižování. Rada nám navrhuje něco, co je nižší než, eh, komise nám navrhla něco, co je nižší než víceletý finanční rámec a rada to chce ještě seškrtat. A my eh, tedy ještě více eh, seškrtáváme to, co bylo v původním návrhu komise. Nezapomínejme, že ten víceletý finanční rámec byl schválen jednomyslně všemi členskými státy. A já tedy nechápu, jak je možné, že potom některé členské státy hlasují proti rozpočtu Evropské unie, když přitom je to nižší, než co bylo původně schváleno. A některé státy hlasují vždycky proti. A to je zcela nekonzistentní s tím, co sami tyto státy schválili v tom víceletém finančním rámci. My budeme tedy pokračovat ve své práci a budeme se snažit ty částky seškrtané radou vrátit na původní úroveň a budeme se snažit dosáhnout naplnění našich závazků. Naše priority jsou jasné, parlament je jednotný, navíc to jsou priority, které mají rozpočtové důsledky a kdybych měla zmiňovat eh, ty eh, škrty v jednotlivých eh, okruzích a kapitolách, tak byste viděli, že jsou to škrty v rozporu s postoji parlamentu, dokonce i s postoji rady. A budeme se tedy snažit, aby si to rada uvědomila a aby nepostupovala v rozporu eh, toho, co sama tvrdí. Děkuji. Merci, monsieur rapport. Děkuji, pane zpravodaji. Eh, je jasné, že se musíme přichystat na nelehkou konfrontaci a setkali jsme se tady s předsedou rady, který je otevřený našim um, ohledům, obavám a tak dále. Lucembursko je nyní, bude v čele svého 14. předsednictví. A nyní má slovo pan Geer. Děkuji, pane předsedo. Eh, pan kolega Fernandeš má pravdu, shodujeme se v podstatných bodech a to znamená, že eh, nemusím opakovat eh, své pohledy na věc. Jenom dvě věci bych doplnil. Domnívám se, že pokud v postupu rady je určitý systém, to jenom referuji, to nechci obhajovat, pak to souvisí s tím, že se blížíme tedy, nebo takto přistupujeme takto v oblasti eh, tě, v těch oblastech, kde Evropská komise eh, trošku zvýšila prostředky. A druhá oblast, kde rada kde eh, se rada také udělala nějaké změny, tak to bylo kritické zvážení absorpčních programů. Tam dochází eh, k určitým, eh, určitému krácení. Eh, možná, že tady je možné to posoudit také jinak, na základě jiných zkušeností. My ještě musíme vstoupit v dialog s komisí k určitým bodům. A já jsem měl eh, příležitost eh, s zástupci rady eh, trošku diskutovat a vzhledem ke starým známostem z regionální politiky jsem se bavil o tom, jak vlastně ty škrty zdůvodní vůči regionální politice a odezva byla taková, že pokrok při ohlašování programů z českých zemí se dá říci, že eh, ten skutečný objem programu je eh, pod očekáváním, eh, někde dokonce velmi hluboko pod očekáváním, což znamená, že ta absorpční schopnost je v reálu menší, než my bychom si přáli než, a než si přeje rada. Čili možná, že tomu bychom měli věnovat trochu pozornosti, protože i při zohlednění všech prioritách, priorit, o kterých pan kolega Fernández správně referoval, eh, přesto je vhodné se eh, zaměřit na otázku, zda třeba v některých rozpočtových položkách se nekoncentruje příliš mnoho peněz, tedy více než je potřeba. Je to o to důležitější, že tento návrh rozpočtu eh, nepříliš dostatečně ukazuje, jak bychom eh, měli eh, reagovat na ty požadavky, rezervovat finanční prostředky pro ten investiční fond. Takže samozřejmě máme tam nějaké kvóty, které jsme prosadili, ale pokud se týče financí pro FC, takže eh, vlastně eh, tam by vlastně z eh, marží místo 2 miliard mělo být vzato 3 miliard, což znamená, že 4 miliardy musí přijít z běžného rozpočtu. A evropský rozpočet se tedy bránil proti krácení Connecting Europe a e, horizontu. No, jenomže tak to zatím je a rozpočtový orgán má poměrně omezenou možnost zasahovat do e, těchto prostředků. To znamená, že při revizi MFE, tedy Eh, více, respektive víceletého rámce. Tam je ještě možné co udělat, ale já to moc optimisticky nevidím. Já si myslím, že tedy je třeba pokračovat ve vyjednávání s radou, jak si to tedy představují s těmi pěti miliardami a musíme tedy argumentaci postavit tak, aby eh, to odpovídalo představám parlamentu v maximální možné míře. Ovšem tedy, jak toho dosáhnout, aniž bychom brali prostředky eh, z Connecting Europe eh, Facility a z Horizontu 2020, tak to ještě nevím. To snad kolegové, bude tady záležet na kolezí. Já myslím, že je třeba také proskoumat eh, finanční instrumenty, protože jsou velice podobnému, podobné tomu FC, jakožto politické Eh, instrumenty. A otázka je, jestli bychom do toho FC nemohli zapojit právě tyto eh, finanční nástroje. To je taková myšlenka. A pak zde máme aktuální zprávu účetního dvora o tom, jak se využívají finanční instrumenty při rozvoji venkova takže ty instrumenty, které jsme v posledním víceletém rámci eh, tady prezentovali jako jakousi eh, zázračnou zbraň, tak hm, v podstatě nefungují úplně tak, jak se očekávalo. Eh, to, že by to mělo fungovat v novém víceletém výhledu lépe než dosud, tak o tom zatím nemáme žádné důkazy. Čili Tady eh, by bylo možné uvažovat o přesunutí prostředků do financování FC. Čili tady bych si přál, aby proběhla diskuse. Eh, já bych si také přál, aby komise, tedy ne prostě hned, ale snad z toho zářijového rozhodnutí by eh, mohlo vyplynout to, jak se komise staví k těm absorpčním měrám jednotlivých programů. Ještě krátce k agenturám. Myslím si, že eh, rozpočet, který má být pod jedním procentem celkového rozpočtu, tak eh, nemusí být předmětem nějakých velkých bojů. Škrty navrhované radou v oblasti financí jsou umírněné, samozřejmě dochází eh, ke eh, škrtům, ale není to vždy logické. Tam, eh, pokud jde o částky menší než 5 euro, Eh, tak jako proč se tomu rada eh, věnuje, to tedy nevím, na to jsem nedostal odpověď. Eh, určitě někdo tedy proto měl důvod, ale jestli to má něco společného s realizací rozpočtu, tak to opravdu nevím. Problémem agentur je počet pracovních míst a to také ty tři agentury, které jsme zde včera měli, zdůrazňovaly pokud komise, tedy rozpočtový orgán, jednou rukou dává, protože my tady máme ten pátý eh, rozpočet, eh, kde se posiluje eh, imigrační politika Evropské unie, což znamená více pracovníků pro Europol. A jestliže tedy v roce 2016 se to zase škrtá, tak to opravdu nevím, jaká myšlenka zatím stojí. Smysl to určitě nemá. A jestliže tedy my říkáme, že agentury potřebujeme proto, aby realizovali naše politické priority, pak je třeba tedy, aby se s nimi takto zacházelo. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Olbricht. No, děkuji vám. Budu hovořit polsky. Przewodniczący, zwracam się. Pane předsedo, já Eh, bych se chtěl soustředit na jednu část těch škrtů v politice regionální a v politice kohezní ve dvou otázkách. Za prvé chci upozornit eh, eh, tento výbor na to, že regionální výbor analyzoval míru pokroku přípravy operačních programů. Připomínám, že měli jsme tady už eh, přesun prostředků z roku 14 na 15, poněvadž operační programy nebyly dokončeny a k dnešnímu dni je potvrzena zhruba polovička operačních programů. A to jsme v druhém roce eh, víceletého výhledu. A jestliže je eh, potvrzená sotva polovina z 300 operačních programů, pak je otázka, proč to tak je je to vinou členských zemí, anebo je to dáno přesouváním termínu v Evropské komisi. Myslím si, že to je otázka rozpočtová. Musíme eh, si uvědomit, že eh, další přesuny eh, peněz na příští rok, to už není možné, to už máme za sebou. Jestliže máme tedy peníze v regionální politice v tomto rozpočtovém oddíle, pak já tomu podle zpravodaje rozumím tak, že máme v politice eh, koheze eh, jakoby dva rozpočty, jeden na nové programy a jeden na staré programy. A já si myslím, že pokud ještě nemáme hotové operační programy, pak ty peníze, které tam máme, můžeme použít na eh, redukci objemu těch plateb v prodlení. Čili my tady ale místo toho škrtáme, ale e, pořád před sebou hrneme ty nedoplatky. Čili já si myslím, že bychom měli naopak tedy redukovat e, ty naše nesplněné závazky. To by bylo logické. Čili jestliže ty peníze nepoužijeme na resty a přesouváme je nám, to není logické. A další otázka. Jaké důsledky na, pro Eh, rok 2016, pro tento rozpočet, eh, bude mít včerejší informace eh, z Evropské komise, podle kterých se opět mění principy, principy regionální politiky pro Řecko. Tady má být tedy navíc 5 větší a mm, projekty z let 2007 až 2013, tam se podíl eh, Evropské komise bude snižovat na 100%. Čili eh, to podle mě jsou nové výdaje pro rok 2016 a mě by zajímalo, eh, jak si mám dát dohromady tedy návrhy zvýšit peníze z politiky soudržnosti z návrhy škrtat. Děkuji. Děkuji vám. Pokud jde o spoždění, pokud jde o e, platby, tak to je určitě problematické, ale co se stane mezi e, lety 2017 až 2020? To bude skutečná exploze e, potřeb a těch faktur, které jsou nesplacené, které jsou v prodlení. A jistě, že situace v Řecku může mít úroveň, na úroveň pladeb. No, no, no. Já souhlasím s těmi základními směry, které tu předložil pan zpravodaj eh, Fernandez, zvláště pokud eh, jde o otázku mladých, otázku externí solidarity a další, celá řada dalších otázek. Ale chci se pozastavit nad zemědělskou otázkou. Já jsem představil svůj návrh stanoviska na zemědělském výboru a tento výbor eh, mě vlastně požádal, bych požádal o jasné eh, posílení eh, těch krizových rezerv. Když se podíváme na rysující se krizi mléčného sektoru, v souvislosti také s Ukrajinou, může to souviset také s klimatickými změnami, čili je skutečně důvod ke znepokojení pro svět zemědělství a venkova a je důležité, aby eh, ty eh, prostředky z okruhu 2 byly eh, nějakým způsobem zaručeny. Jinak není možné, že nemůžeme v plné míře využívat CFP. Já tomu prostě nerozumím. Nechápu, co se tady v radě děje. Každopádně výbor pro zemědělství jednomyslně žádá, abychom odolávali radě, aby se uplatnil rozpočet, který je trošku rozumnější než ten, který byl eh, předložen. Chvála za besedo. Eh, Tudy jaz by se nakrát... Děkuji. Děkuji. Já bych se také chtěla zapojit do té debaty. Děkuji panu zpravodaji, eh, který velice přesně nám představil problematiku. A také se ptám, proč rada škrtala v důležitých oblastech, jako třeba je Erasmus plus Kosme u migrace a možná také jinde. To znamená, že se konečně rady musíme zeptat, co ženské státy k tomu vedlo, jaké jsou příčiny. Případně jde o otázku, zda tyto programy byly posouzeny správně, dostatečně důkladně, dostatečně kvalitně a reálně. Otázka zní, jestliže rada zkrátila tyto prostředky, tak kam se poděly, byly nějak rozděleny. Dále tady otázka inovačních podniků, eh, high-tech podniků. Tady si musíme položit otázku, zda věnujeme dostatečnou pozornost těmto podnikům. V praxi často vidíme, že máme nové startupy s velkým potenciálem, které mají nové technologie, ale ty se nedostanou k financování banky jim nedají dostatek prostředků a to znamená, že se musí svých plánů vzdát. A jsou to právě tyto podniky, které, ve kterých je budoucnost Evropy. Možná jsme tady dosud neabsolvovali dostatečný dialog s radou. A řekl bych, že, řekla bych, že do budoucna je třeba se o tom s radou důkladněji pobavit. Já vám děkuji. Včera jsme na toto téma měli velmi podnětné slyšení o e, financování inovativních e, podniků, malých a středních podniků. Nyní má slovo paní Toma. Děkuji vám. Dovolte mi v první řadě poděkovat a vyjádřit svou plnou podporu našemu panu zpravodaji a poděkovat za jeho práci. Na jednu stranu se dá říci, že je to obvyklá situace, protože to není poprvé, kdy škrty rozpočtové jsou navrhovány navzdory tomu, že už máme víceletý rámec, který je snížený oproti eh, předchozímu období. A já teď si říci, že se skutečně blížíme jakému si pomyslnému limitu, který již nelze dále posunout. Připomínám několik problémů, jako je problém eh, soudržnosti, problém prodlení, způsobený spožděnou validací operačních programů. A jistě, je tu zodpovědnost členských států, o tom není pochyb. Ale já se domnívám, že eh, v nejlepším případě mám, mám určitý způsob, jak snížit ty eh, nesplacené faktury, ale můžeme v horším případě tím odkládáním vlastně zcvrkávat celý ten rozpočet, protože prostě dojde eh, k jaksi menší spotřebě, k menším výdajům. Takže i tohle, i tenhle proces se vlastně podílí na eh, reálném snižování rozpočtu oproti tomu, co bylo schváleno, co bylo odhlasováno, což je velmi specifický problém. Jean-Paul Denano hovořil o tom eh, výboru zemědělství, já jsem byl zase na výboru pro rybolov, tam teď se zazněl stejný hněv, stejné konstatování, snižování eh, už tak trpasličího minim, minimalistického rozpočtu. Já myslím, že musíme eh, nej, nejdříve v obecných rysech změnit tu skutečnost, že rada se prostě není ochotna zhostit své zodpovědnosti v rozpočtové politice. Příklady, třeba EFSI, to jsou politiky, které přece sdílíme. Politika soudržnosti, včetně pomoci Řecku. Um, to jsou všechno určité politické priority, které mají být sdíleny, ale z rozpočtového hlediska za ně nikdo nevzal zodpovědnost. Takže tohle je skutečně problém. Nad rámec toho pouhého dialogu bychom měli, zejména my, jakožto výbor pro rozpočet, se vyjádřit, a to včetně veřejně, a odsoudit eh, dvojakost, dvojznačnost těchto politických závazků, které pak nemají vlastně žádný reálný efekt na rozpočtové úrovni. To je můj, moje stanovisko. Myslím, že jsme tady skutečně na limitu, když někdo si myslí, že jsme se k limitu dostali již dříve. Ale podle mě tady už se rýsují problémy, které jsou prostě neřešitelné pouhým dialogem s radou. Ale je nutné odsoudit a silněji na tuto věc poukázat, odsoudit tuto nezodpovědnost eh, toho rozdílu mezi deklaracemi, oznámeními a skutečnými rozpočtovými závazky. Děkuji a slovo má paní Niriada. Uh, uh, Chtěl bych eh, poděkovat eh, panu Fernandesovi za to, jak nám to tady nastínil. Já nebudu opakovat Eh, to, co tady bylo řečeno. Já myslím, že musíme být více sociálně progresivní. A vy jste zmínil Evropský eh, příslušný fond a já si myslím, že eh, a pro nás třeba jako Irsko máme zemědělství a rybolov, to jsou velice důležité zdroje příjmu a to musíme třeba pro Irsko zachovat. Eh, jde také o lidi v těchto oborech, kteří patří k těm nejohroženějším. Já si myslím, že také je třeba se zaměřit na to, jak eh, posílit kapacitu komise, poskytovat předfinancování zřejmě zvena u těch programů, eh, kde je, jsou problémy s absorpční kapacitou. Musíme se ptát, proč to tak je a e, proč, e, nebo e, jestli tedy máme ty peníze správně rozdělené, jestli nenabízíme nevhodné množství těm, kteří si nemohou programy dovolit a tak dále. Merci, je vais demander à monsieur Fernandez s'il veut bien conclure. Já se nyní obracím na pana Fernandeze, jestli chce uzavřít tuto výměnu názoru. Ne, ještě pan Maragal. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně jenom takový obecný komentář. Poté, co jsem si vyslechl ten úvod pana Fernandese, který byl velice jasný a e, výmluvný, pokud jde o naděje, e, které můžeme mít od tohoto rozpočtu a dalších jednání s komisí a radou. Já jsem dospěl závěru, že v tomto parlamentu máme velkou koalici, která je legitimně odůvodněná. Máme tady eh, ovšem i frakce, které dávají najevu jsou svůj euroskepticismus. Jsou tady zastoupeny, ale musíme si uvědomit, kdo to jsou eh, tito euroskeptici, eh, kteří nevěří v Evropu. Ti praví euroskeptici jsou totiž na radě. Rada v Evropu nevěří. A nevěří tomu, že eh, by ten hlavní nástroj eh, měl představovat alespoň minimální důvěru v to, co zastupují. Oni vlastně brání tomu, aby Evropa existovala. A asi bychom měli počítat s touto situací. Pak eh, tedy budeme bojovat, abychom to vylepšili o 0,1 mm, i když víme, že prostě žádná zásadní změna nenastane. Mluvíme o revizi víceletého finančního rámce, musíme se připravit na tuto bitvu, která určitě bude ještě zajímavější. A musíme se také připravit na další zajímavou bitvu a to bude zpráva o vlastních zdrojích to jsou ty slavné vlastní zdroje a letos se zase ukazuje, že se zase bude jednat spíše o zdroje členských států a nikoli o vlastní zdroje EU. Děkuji. Ano, <clears throat> je jasné, že to velké setkání, které nás všechny čeká, je eh, midterm review, o tom budeme znovu hovořit v září. A ještě dám slovo panu Fernandešovi na ukončení této eh, výměny názorů, která eh, se setkává s velkou podporou dalšího pokračování boje. I eh, e quando regressarmos aos trabalhos, terão também um documento. Děkuji, pane předsedo. Až se vrátíme po pauze Eh, zpátky do parlamentu bude mít k dispozici eh, kompletní pracovní dokument eh, z pozicí rady, který tady bude vypracován s pomocí našeho sekretariátu. Bude to důkladnější a bude to podrobnější dokument. Pokud my nespouštíme programy, pokud nebudeme eh, vyhlašovat výzvy, eh, potom eh, to s tím rozpočtem nebude v pořádku. Bude to znamenat, že prostě o to není zájem, o tyto prostředky. Čili my se musíme právě na, tu, na to rozjíždění, na tu absorpci podívat pečlivěji. Ehm, tady eh, pokud eh, to bude takto, tak eh, ten horizont 2020 bude považován za něco, co v podstatě nepotřebujeme. A jestliže tady nebudou výzvy k podávání žádostí, no tak to bude skomírat ještě více. Další program je, pokud se týče teritoriální spolupráce. My máme 76 programů celkem a schválených bylo jich 37. A samozřejmě, že pokud žádné neschválíme, no tak jako teritoriální spolupráce nebude. Ehm, my máme 560 v členských zemích a schváleno jich 378. Ano, a to prosím ten MFF, ten víceletý rámec ehm, má trvat od roku 14 do roku 20. Čili ono se nám to možná ani nerozjede s takovýmto tempem, pokud to pokračovat do toho roku 2020. Eh, pokud se týče škrtů v kapitole 1b, máme tam 220 milionů škrtnutých z plateb a mnoho těch škrtů se týká teritoriální spolupráce. nebo v kapitole 2 rozvoj venkova. Tady máme škrt 45,7 eh, milionů v zemědělství, eh, v rybolovu, ale tam jsou i eh, další, další tedy škrty. Myslím, že tady byly otázky na přímé platby a tak dále. Pokud se týče plánu plateb, tak já vycházím z toho, že jsme se dohodli s radou a s komisí a toto bychom měli respektovat. A to znamená, že my nemůžeme škrtat eh, v platbách, eh, které takže by to šlo proti našim eh, dohodám, dohodám snížit ty nesplacené pohádky o 200 milionů. Pokud se týče Řecko, tak tam se hovoří o dalších 25 milionech. Nevíme, co to bude zatím znamenat, poněvadž zatím známe jenom tisková prohlášení komise, ale vůbec nevíme, jaké to bude mít další dopady v roce 2016. Pak eh, je ta míra předfinancování, tady předpokládám, že pokud nedojde ke změně nařízení eh, budeme to mít zastropováno 75%. Čili tady musíme počkat na definitivní pozici komise. Eh, ono se to dá vyřešit různými způsoby, ale já tedy předpokládám, že komise předloží nějaký návrh, jak tedy uvést v život těch 25 milionů. To nejsou peníze navíc, to jsou peníze eh, z fondu pro Řecko, eh, které, s už se počítá ve víceletém eh, výhledu na leta 14 až 20. Jinak chci poděkovat kolegům za příspěvky, za podporu. Možná mm, zastáváme různé politické názory, nicméně shodujeme se na tom, že je třeba respektovat mandát udělený nám plénem parlamentu. Mandát, eh, který sice nebyl jednomyslný, ale který podpořila široká většina. Parlament nyní tento mandát eh, realizuje a je to příklad eh, odpovědného demokratického chování. A můžeme tedy žádat totéž od rady Eh, to znamená respektovat eh, přísliby ve víceletém eh, finančním rámci a respektovat to, co jsme slibili také my. Čeká nás letní přestávka. A my tedy doufáme, že eh, se to bude vyvíjet tak, že eh, de facto budeme v euro optimističtí. Vám děkuji. A přeji vám zasloužený letní odpočinek, abyste eh, poté se s vervou mohl pustit do tedy obnovení všech těch prostředků, které potřebujeme. Víme, že to, jak funguje Evropská instituce, někdy dává argumenty euroskeptikům. Pokud jde o... E, teď jsme hovořili o okruhu 3 a teď přejdeme tedy k dalším okruhům. A slovo má že pan Gerard Depre. Děkuji vám a omlouvám se, že jsem nebyl přítomen v průběhu první části našeho zasedání. Zdrželo mě hlasování na výboru Líbem. Pane předsedo, drazí kolegové, já se tedy pustím do těch dalších okruhů. Samozřejmě, že budu rozlišovat mezi naší institucí a e, dalšími institucemi. <clears throat> Pokud jde o parlament, tak samozřejmě ta takzvaná Bible, to byl ten text, který byl odhlasován na plenárním zasedání. Z tohoto textu vycházím když tady kolegům předkládám určitá čísla týkající se jednotlivých článků rozpočtu. Takže jeden z bodů, který bude klíčový v, v dalším vyjednávání o rozpočtu s, s radou a komisí, se týká zaměstnanců. Eh, pojednání trialogu, které se konalo předevčírem, je jasné, že budeme pod velmi silným tlakem jak eh, ze strany rady, tak komise, abychom respektovali článek 27, jenž byl podepsán v okamžiku schválení víceletého rámce a jeho cílem je, aby každá z institucí Eh, eh, Evropské unie a agentur, které na nich závisí, přispěly ke snížení o 5 počtu zaměstnanců do roku 2017, což je zhruba 1 ročně. Čili tohle nám bylo připomenuto s velkým důrazem. Já jsem eh, proti tomu kontroloval dalšími argumenty, ale ten problém i tak i byl jednoznačně předestřen. Takže je důležité učinit nějaké eh, kroky. Víte, že v usnesení Evropského parlamentu v bodě 40 plenární zasedání vyzývá generálního tajemníka, aby představil rozpočtovému výboru úplnou analýzu vývoje personálních eh, otázek postů v Evropském eh, parlamentu s, s ohledem na tento cíl snížení o 5%, tak aby eh, bylo provedeno v rámci eh, vyčleněných cílů, abychom splnili eh, tedy podmínky toho organigramu, aby to bylo tedy v souladu s jednotlivými částmi organigramu. Takže teď je na nás, abychom správně odváděli naší práci. O to víc, že toto omezení bude ještě přísnější s ohledem na to, že byla akceptována nová politická frakce, nová politická skupina, eh, která teď vznikla. A vznik, vytvoření této nové frakce má jisté eh, i finanční a tím pádem i eh, personální dopady vznik této frakce, já se nevyjadřuji teď o jejich kvalitách, ale prostě je skutečnost, že tu je v této velikosti, to má za následek dodatečnou potřebu 43 míst. To je záležitost, která evidentně před námi bude stát a kterou budeme muset vyřešit z rozpočtového hlediska, jakým způsobem k, přistoupíme k těmto 43 eh, dalším zaměstnancům. Jak, já rozhodně nejsem nějak nadšený z myšlenky, že bychom měli atribuovat eh, přátelům paní Lepen 43 dalších zaměstnanců. Takže nyní eh, se dostávám ještě k dalším institucím, což je účetní dvůr, um, soudní dvůr. Nejprve z technického hlediska do, vám, že mě komise poslouchá. Pro, snadněj, pro jiné instituce je snadnější prac, pracovat na eh, základě eh, těch dokumentů rady než komise, protože tam eh, je to rada, která stanoví, co se snižuje a co ne a jak. Takže samozřejmě pak komise se musí sama vypočítat, musí vypočítat, jaká čísla to představuje, takže já v tomto případě tedy tentokrát blahopřeji radě za kvalitu dokumentů, které byly předloženy. Je to ovšem podivuhodná anomálie, na kterou bych rád slyšel váš názor. Pro jednu instituci, což je účetní dvůr, ta částka požadovaná na jednotlivou instituci je menší než eh, ta, kterou jí eh, vyčlenila komise. Takže instituce žádá zvýšení 1,86% eh, prostředků, zatímco rada navrhuje 1,94%. Takže já si myslím, že tady je důležité, že bude samozřejmě pojištění, penzijní pojištění, které zřejmě nebylo zohledněno, protože obecně pokaždé, když jiné instituce musí něco zaplatit komisi, tak nikdy nezapomenou na úroky eh, v těch částkách. A eh, po této anomálii zmíněné ještě je tu jedna, jeden další nesoulad eh, a to je, ta se týká soudního dvora. Já jsem naprosto přesvědčen, že Rada i komise nezohlednili celkově eh, důsledky, které vyplývají z eh, rostoucího eh, počtu ehm, potřeb Evropského soudního dvora, jeho členů, jeho soudců, protože samozřejmě není, není nejde jenom o soudcech nejbližší příslušníky, ale o celý systém, že tito noví soudci samozřejmě budou mít dopad na celou tu práci, na vydávání těch eh, rozsudků. Takže eh, Soudní dvůr se domnívá, že bude potřebovat eh, posílení na úrovni překladatelů dokumentů, kteří jsou pak překládáni těm, těmto novým soudcům. Čili noví soudci to je jedna věc, ale ti, aby mohli mít rychleji Eh, dokumenty, které jsou ve specifickém jazyce, není možné to svěřit jakémukoliv překladateli. Pokud tohle nevezmeme v potaz, tak celkově ta reforma eh, bude naprosto k ničemu, protože tam vznikne určité eh, úzké místo. Takže já se, jsem, se spíš blížím požadavku instituce než návrhu komise a e, rady v tomto případě. Nechci tady teď přeskoumávat dopodrobna všechny instituce jednu po druhé, ale globálně bych řekl, že pokud jde o radu a do menší míry eh, se to týká i komise, eh, pro radu je to jasné, oni prakticky nikdy neberou eh, vážně požadavky dodatečných prostředků předkládané různými institucemi z hlediska na poli bezpečnosti, zabezpečení. My také jako parlament žádáme zvýšení eh, bezpečnosti, ale tato logika zatím eh, není radou akceptována a eh, v menší míře není akceptována také komisí. Když se na to teď podíváme celkově, v úhrnu, podíváme se na všechny ty škrty ze strany Rady a komise, tak to můžeme schrnout tak, že bude méně úředníků, čili se to týká snížení počtu úředníků, odměn, mobility, eh, vybavení a školení. Budeme mít prostě méně peněz, budeme méně dobře vybaveni a je tu také eh, menší eh, možnost skutečně odprovádět svoji práci, ale týká se to také snižování komunikace, protože se to týká i publikací. Já to pak eh, přeskoumám eh, pro jednotlivé instituce případ od případu a eh, připravím zprávu ke každé instituci. Šéf komise a rady, tak tady je určitá schovývavost vůči ESVČ, e- e služby pro vědnější činnost, ačkoliv ve všech Eh, jiných eh, oblastech komise se eh, krátí, škrtá mobilita a tak dále, ale je to naprosto vyloučen, vyloučena služba pro vnější činnost. Teď hovořím o administrativních výdajích, ne o těch operačních výdajích, které jsou v okruhu 3. Za to zodpovídá tady, to je tady mm, oblast, kterou se zabývá pan Fernandeš. Ale já tady opravdu chci upozornit na toto, že SVČ jaksi osvobozena od té kritiky, které jinak byly vystaveny všechny, všichni ostatní. Takže děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane zpravodaji, za veškeré toto upřesnění. Evropská služba pro vnější činnost je služba, která vlastně velice jasně má převádět do praxe zahraniční politiku EU, tak aby všichni věděli, že taková zahraniční politika existuje. No zatím to vypadá spíše jako vtip. Tak prosím všechny další kolegy, kteří budou vystupovat, aby byli struční, protože eh, překlad nám končí v 11.30. Pan Maňka. Děkuji pan předseda. Počas diskusie k zprávy eh, panu Fernandezovi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem poslouchal pana Fernandéze a studoval jsem si čísla k rozpočtu Evropského parlamentu. A byl jsem v skutku překvapen, když se podíváme na příjmy v roce 2014, máme tady rozdíl 22 eh, milionů, eh, čili v roce 2016 mají být o 22 milionů nižší příjmy než v roce 14. A když se podíváme třeba výnosy z nájmu 2,7 milionů eur, eh, to bylo v roce 2014 a dneska je tam napsáno uvidí se. Ale eh, nejsou v rozpočtu, my to budeme mít, ale eh, to znamená, že ve skutečnosti budeme mít o těch 22 milionů více. Výdaje, když si to spočítám, máme výdaje naplánováno 50 až 60 milionů vyšší, než je realita. Čili budeme mít v roce 2016 tedy nakonec přebytek, ale eh, to je sice v pořádku, ale proč to rovnou tam nenapíšeme eh, a proto to můžeme použít třeba na splácení eh, budov nebo tak něco. Já tedy jsem byl eh, u rozpočtu národních, místních, eh, regionálních, ale takové to zamlžené rozpočtování, to tady opravdu jsem ještě neviděl. Tady se bez eh, vysvětlení nabíz, uvádějí důvody bez udůvodnění. Například 15 milionů navíc na externí služby. Proč? nebo restaurace. V roce 14 jsme dali dotace 4 miliony, příštím roce to má být 1,36. Proč? Eh, bude nový, nové výběrové řízení nebo eh, už eh, budeme rušit dotace? Proč? Já bych potřeboval opravdu nějaké větší vysvětlení k těmto položkám, protože toto opravdu, to, to nevím, to je nejasné. K tomu, co řekl pan Depre, to je druhá věc. Já plně souhlasím Eh, ne, ne všechny instituce eh, tedy eh, jsou schopny respektive ostatní instituce snižují vždy o 1% pracovníků ročně, zatímco my budeme mít o nějakých 44 pracovníků navíc a navíc tady ještě zaměstnáme externisty, čili my jsme eh, tady navýšili stavy o stovky lidí de facto místo snížení. Kolegové, kteří tady byli už v roce 2009, pamatují si, že eh, Evropský parlament schválil audit na INLO a Security, naše dvě generální ředitelství. Ale nekonal se. Měli jsme pouze interní audit. Máme tady 12 interních auditorů Eh, kteří podléhají přímo generálnímu tajemníkovi. Já nechci na něho útočit, poněvadž to je v pořádku, ale to prostě je systémově špatně. Tak tímto, takovýmto systémem nemůžeme řídit Evropský parlament, že nevíme tady, eh, co se za těmi čísly skrývá. Já bych možná doporučil, abychom se zaměřili možná na největší problém. Největší problém je DG Safe, Eh, to je nové a tam tedy by to chtělo externí audit pomocí účetního dvora a možná bychom, by to prospělo panu generálnímu tajemníkovi a možná, že to začalo řídit tak, jak se řídit má. Děkuji. Já samozřejmě vím také, že mám panu generálnímu tajemníkovi poslat dopis, my jsme rozpočtový výbor a musíme jít příkladem. Naše autorita záleží na tom, jak budeme sami schopni zpravovat veřejné výdaje, a to právě i výdaje parlamentu. Tak, nikdo další se nehlásí, což je docela příhodné vzhledem k tomu, kolik máme času a že musíme skončit do 11.30, alespoň pokud jde o překlad. Pan Depre, chce to nějak uzavřít? Pane předsedo, já jsem velice pozorně si vyslechl, co řekl kolega Maňka a myslím, že skutečně je důležité, aby generální tajemník přišel na náš výbor a objasnil problém týkající se zaměstnanců a dalších problémů, na které poukázal pan Maňka, tak, aby eh, skutečně tady byla větší transparentnost a důvěryhodnost. Eh, jinak eh, kolegové další nevystoupili, ale určitě během dalšího postupu se kolegové ozvou. Děkuji. Ano, tak teď bychom se měli podívat na opravné rozpočty na rok 2015. A pokud paní Gardia Sabal je připravena, tak by nás mohla informovat jak je tomu s návrhy opravných rozpočtů na rok 2015. Děkuji, pane předsedo. Tak jediná informace, kterou eh, prozatím máme, je taková, že včera byl předložen nový návrh eh, opravného rozpočtu DAP číslo 6. To je obvykle každý rok a je to jenom technická oprava vlastních zdrojů. Je to ten slavný opravný návrh, který v předchozích jednáních nám tolikrát působil bolení hlavy, ale tento návrh trošku uleví členským státům, protože jejich příspěvky by se měly omezit zhruba 892 milionů eur. Není to žádné velké číslo, ale určitě eh, budou rádi, že eh, tedy nebudou muset eh, zaplatit Komise nám řekla, že zatím neví, jestli bude nějaký další opravný rozpočet, že zatím nemá informace, podle kterých by to mohla potvrdit nebo vyvrátit. Řekli nám, že dohoda s Řeckem může mít rozpočtové důsledky, ale že na této úrovni zatím neví, jaké rozpočtové důsledky to budou a zda to skutečně nějak ten rozpočet ovlivní. Nemají dostatečné informace ohledně toho, zda to ovlivní rozpočet na rok 2015. A také nám řekli, že budou eh, prezentovat využití nového fondu Solidarity, Zatím jsme ty podklady oficiálně neobdrželi, ale zřejmě nebude nutné kvůli tomu dělat opravný rozpočet, protože ty peníze, které se už eh, využili dříve, nebyly takové, to znamená, že je ještě dost eh, peněz na toto, na zaplacení dalšího, ale mm, až bude trialog, budeme mít příslušné podklady a zdá se, že by si tím neměl být nějaký problém. Zatím tedy nejsou žádné další informace, kromě ten, o toho davu 6 o vlastních zdrojích. Merci Děkuji za tyto informace. Uvidíme po prázdninách, jak tomu bude s ustanoveními kvůli Řecku a jaké to bude mít rozpočtové důsledky. Nikdo se nehlásí k plnění rozpočtu na rok 2015, takže uzavřeme tedy tuto část týkající se rozpočtu. A nyní poprosím pana zpravodaje, aby nás informoval o pilotních projektech a přípravných akcích. Ano, o projektních. O pilotních projektech a přípravných akcích máme takovou inflaci návrhů, což ukazuje, že eh, poslanci jsou velice eh, pilní a také mají velkou fantazii, snaží se otevírat nové cesty, eh, abychom vyhověli očekáváním občanů. Bylo podáno 303 žádostí, což je dvojnásobek oproti loňskému roku tak Jose Manueli řeknete nám, jak se k tomu postavit, protože připomínám, že ty pilotní projekty musí být předkládány formou pozměňovacího návrhu k rozpočtu a to nejpozději 3. září ve 12 hodin. Dobrý Sr. Presidente. As emendas que ser até Děkuji vám, pane předsedo. Pozměňovací návrhy by původně byly stanoveny na 3. září, teď máme až eh, tedy takto a do 10. září je budeme moci zkoumat. Eh, pilotní a přípravné akce eh, ty vzbuzují opravdu velký zájem kolegů. Máme 303 návrhů, 269 pilotních projektů a 34 přípravných akcí. Je pravda, že pozměňovací návrhy se podávají až do 3. září. Za politické frakce je to, myslím, až do 10. září. Máme velice omezené marže, velice omezené rozpětí. To chci připomenout. V marži 3 vlastně ani žádná marže není a proto se tam používá nástroj flexibility. A máme pouze 40 milionů, to je maximální možnost na pilotní projekty a 50 milionů na přípravné akce. Tyto pilotní projekty Eh, mají celkovou hodnotu 339 milionů. To nemůžeme realizovat. Podle odhadu komise na 19 pilotních projektů plus 11 přípravných akcí eh, je tedy přiděleno písmeno A, to je to nejlepší hodnocení, 45 projektů má B, 173 C a 43 D. -čko. A musíme se tedy na to podívat a doporučuji, abychom se pokusili ty pilotní projekty a přípravné akce, které mají ohodnocení B, abychom se na ně ještě podívali a pokusili se dosáhnout toho, aby dostali Ačko. Každopádně všechny ty návrhy jsou důležité, určitě je možné je vylepšit a jsou důležité i pro dosažení lepší konkurenceschopnosti a e, větší kvality. Mluvil jsem o maržích, které jsou velice omezené. Nesmíme zapomenout také na otázku předkládání pozměňovacích návrhů k rozpočtu. V okruhu 1a má, má parlament 86 pilotních projektů a 11 přípravných akcí prací 7 má Ačko, 13 Bčko, 47 Cčko, 1B máme 11 pilotních, 8 přípravných akcí, 6 Ačko a 1, 1 má Bčko v okruhu 2. 72 pilotních projektů, 3 Ačka, 13 Bčko, 51 Cčko, okruh 3, 67 pilotních projektů, 9 přípravných akcí 6A, 14B, 41C. Okruh 4, 25 pilotních projektů, 6 přípravných akcí 2A, 4B, 21C. Okruh 5 parlament předložil 7 pilotních projektů 3A, 2B a 1C. Jsou tady ta omezení, o kterých jsem hovořil, nejsou k dispozici Eh, dostatečné marže. Budeme se snažit o to, aby ty marže, ta rozpětí byly ve všech okruzích. Máme teď již hodnocení, které napomůže výběru projektů a na základě toho jsem vyzval k tomu, aby především v Mm, těch projektů, které mají zatím hodnocení B, byly tedy vylepšeny a aby bylo možné jejich hodnocení změnit na A. Každopádně děkuji všem poslancům za eh, jejich eh, snahy při předkládání pilotních projektů. Jak jsem říkal, je možné tyto projekty ještě vylepšit. Některé pilotní projekty eh, už Eh, teď vlastně jsou pokryty určitými programy, které vlastně naplňují ty cíle pilotního projektu, ale děkuji za iniciativu a za kvalitu těch mnoha pilotních projektů a přípravných akcí, které byly navrženy. Děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji, takže ty eh, marže ta rozpětí jsou omezená a musíme se tedy snažit o projekty především v těch okruzích, kde ty marže k dispozici jsou a pokud marže nejsou, tak se budeme snažit je najít. Pokud jde o autory pilotních projektů a přípravných akcí, ty by v nadcházejících šesti týdnech do toho 3. září měli tedy připravit pozměňovací návrhy tak, aby mohli přejít do Ačka, ti, kteří zatím mají B, C, D. Tak ještě tady zůstaneme u těch eh, pilotních projektů? Ne. Tak vidím, že se nikdo další nehlásí a podíváme se na situaci ve Středomoří a potřebu uceleného přístupu EU k migraci a slovo má Gerard Depre. Děkuji, pane předsedo. Já tady nebudu hodnotit situaci ve Středomoří, to by bylo příliš ambiciozní. Já mám jenom odpovědnost za předložení stanoviska pro výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Poté, co komise schválila evropský program v oblasti migrace. To stanovisko, které navrhuji a které jste obdrželi, myslím, obsahuje takové tři hlavní části. První část, ve které vítáme iniciativy přijaté komisí a sice formulovat poprvé relativně ambiciózní program, relativně, protože některé důležité aspekty tam nejsou upraveny, ale každopádně ty návrhy jsou ambiciózní, alespoň v oblasti znovu usidlování a relokalizace. Jak víte, 40 tisíc takovýchto relokalizací a 20 tisíc přesídlení u těch, kteří získají status mezinárodního uprchlíka. První čtyři body se tedy týkají podpory iniciativy komise a rozpočtové částky doplňkové, která na to byla vyčleněna od dále body 5 a 6 tam žádám a doufám, že se získám podporu našeho výboru jednak, aby komise Eh, provedla hodnocení, protože v té migraci se díváme dopředu jenom krátce, jenom jeden rok kupředu, ale eh, to samozřejmě bude pokračovat i po roce a Frontex je schopen odhadnout, jak budou vypadat migrační toky v nadcházejících letech. Vzhledem k tomu, že pak budeme muset pracovat na revizi finančního výhledu, tak bych chtěla, abychom požádali komisi, aby provedla vyhodnocení potřeb, které eh, budou především pro fond pro azyl a migraci, to je ten takzvaný fond AMIS. A myslím si, že to je nezbytné eh, při hodnocení a přípravě druhé části finančního výhledu. Za druhé, žádám také náš výbor o podporu pro to, abychom mohli změnit nomenklaturu, která se týká toho azylového fondu AMIF, protože eh, pokud hovoříme o právním základě, tak právní základ, který umožňuje platby a závazky z fondu AMIF, tak eh, je to vlastně prostřednictvím různých programů. Ty programy, které mají být financovány, vůbec ne, nevyhovují té rozpočtové nomenklatuře. Zdá se, že ta rozpočtová nomenklatura přetrvává vlastně ještě z doby předtím, než vznikl fond AMIF. A abychom mohli tedy přesněji posoudit využívání prostředků a lépe to kontrolovat, tak by bylo dobré změnit rozpočtovou nomenklaturu, tak abychom tam eh, vlastně v rámci toho fondu jasně viděli, kde je jaký program, kolik na něj jde peněz a jakou flexibilitu případně eh, tam máme. Poslední část stanoviska, a tam souhlasím s tím, co říkal pan Gajer, eh, je o tom, že potřebujeme inteligentní přístup k agenturám, zejména pokud jde o Frontex, protože navýšení a e- EASO, protože máme tam tedy navýšení eh, počtu eh, zaměstnanců ale vlastně pak jsou zase ty agentury seškrtávány, takže to navýšení bylo úplně k ničemu a to i přesto, že se jedná o agentury, kterým se svěřují úkoly, jež se v Evropě považují za strategické. Takže to je tedy v hrubých rysech, pane předsedo, milí kolegové, strategie stanoviska, struktura stanoviska, který navrhuji pro výbor LIBE. Děkuji. Děkuji vám, pane Depre. Děkuji za eh, to, jak, že jste se tak jasně vyjádřil. Můžeme nyní vést stručnou debatu na toto téma. Děkuji, pane předsedo. Jak už eh, zaznělo ve vysvětlení stanoviska, kolega říkal, že žádá o podporu výboru a mohu tedy říci, že socialistická frakce podpoří toto stanovisko. My eh, souhlasíme se všemi body, které tam jsou uvedeny a především pokud jde právě o to, že žádáme o to hodnocení budoucího vývoje. Tyto informace budeme potřebovat, eh, abychom měli lepší informace, lepší údaje při revizi finančního rámce. Takže naše frakce to rozhodně podporuje a budeme hlasovat pro, až bude hlasování. Merci. Děkuji. Zdechovský. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já můžu říct, že za Evropskou lidovou stranu podporujeme návrhy pana Deprého. Pro nás je zvýšení rozpočtu pro Frontex a do AMIFu jedna z velikánských priorit, protože e, jinak nebudou schopni čelit současné migrační krizi. A chtěl bych říct, že i podporujeme dlouhodobě návrh, návrh komise na vyjmutí Frontexu, EASA, Europolu a Eurojustu. Eurojustu ze snižování počtu zaměstnanců, jak je to závazné pro všechny instituce. Zároveň je nutné také se zamyslet nad fungováním této politiky snižování zaměstnanců vzhledem k eh, počtu a zvyšování úkolů jednotlivých agentur globálu my jsme pro snižování zaměstnanců, ale jsou některé agentury, kde bohužel ten nárůst činnosti se výrazně zvyšuje. My jsme měli včera třeba slyšení prezidentky Eurojustu, která eh, říkala, že počet, počet vlastně těch sezení, kde oni se setkávají, je vlastně identický v polovině roku jako za celý minulý rok. Takže z tohohle z toho pohledu je potřeba mít inteligentní způsob řízení rozpočtu. Uh, žádost o zvýšení rozpočtu EASO a Europolu, tak aby byly schopnost, eh, schopny reagovat na nové hrozby v oblasti imigrace a bojovat účinně proti terorismu a organizované kriminalitě. Tam je taky naše podpora. Ale zdůraznuju ještě jednu věc. Dámy a pánové, tady mám zprávu Evropské agentury o drogách opravdu se na tu zprávu podívejte, nepodceňte to, protože já jsem pracoval čtyři roky jako street worker a to, co se dneska začíná dít na ulici, kdy opravdu se zvyšuje počet mladých lidí, kteří začnou brát drogy za poslední tři roky, je to nějaká reakce na nějakou, bych řekl, i společenskou poptávku. Je teďka léto, opravdu těch lidí, kteří zkouší nové syntetické drogy, je poměrně hodně. A je poměrně dost drog, které které se za poslední, poslední měsíce objevily na evropském trhu, na které nedokážeme reagovat. Drogová kriminalita je jedna z největších kriminalit za posledních sedm měsíců. Dámy a pánové, ukažme, že dokážeme reagovat. A tady já prosím o navýšení rozpočtu pro agenturu MN, e M, EMCDDA e a vzít úvahu právě právě ten boj proti novým eh, eh, psychotropním a psychoaktivním, psychoaktivním látkám. Takže tady bych prosil pana Deprého, aby i tuto věc eh, zvážil v uvažováním rozpočtu a i kolegy ze, ze stran socialistů a dalších, dalších politických skupin, aby opravdu i toto navýšení teďka podpořili, protože ta zpráva nám to mnoho let klesalo a my jsme byli tou situací poměrně veřejnost uspokojeni. Ale teďka opravdu mluvím, ty čísla v globálu, v globálu rostou a rostou poměrně rychle. Děkuji. Merci, merci, Děkuji. A já nepochybuji o tom, že váš apel bude vyslechnut. Paní Vana. Děkuji, eh, paní předsedající. Jménem Zelených bych eh, také podpořila stanovisko eh, pana zpravodaje je to velice vyvážené. My podáme pozměňovací návrh k bodu 7 týkající se Frontexu. I eh, zde ve výboru proběhla debata s ředitelem Frontexu a eh, on tedy vyslovil, že by byl rád, kdyby jsme posílili rozpočet Frontexu my jsme ho tady požádali o eh, podrobnější vysvětlení. Eh, samozřejmě on nám vysvětlil, že se snaží hlavně zachraňovat lidské životy, ale její hlavním úkolem je ochrana hranic. Takže v tom bodu 7 eh, o tom se tam hovoří, ale také je tam politika vracení uprchlíku a k tomu se vyjádříme v pozměňovacím návrhu, tak aby bylo došlo k rozšíření také o informace eh, o klíčových eh, údajích, klíčových prioritách. Také podporujeme a také jsme to žádali, aby ten podpůrný fond pro asilové otázky dostal více peněz. Vy eh, správně říkáte, že tento úřad do budoucna bude sehrávat vyšší roli a tady jde o to, aby to podpořili členské země, protože ač eh, to, tady jde o podporu společné evropské asilové politiky. Eh, právě tato agentura eh, potřeba, navrhla systémy včasného varování a zvládání krizí. Takže skutečně jinak vaše stanovisko vítáme až na tento jeden doplněk. Děkuji. Slovo má paní Niriada. Um, we would also like to support uh, také bychom podpořili uh, o stanovisko pana mm, Depre. Doplnila bych, že je uh, třeba dobře posusovat práci a vzájemnou spolupráci agentur. Eh, poněvadž eh, ono to stojí dosti peněz a je třeba dbát, aby ty peníze, eh, aby se o nich vědělo, kam proudí a aby to bylo správně využito, jaká je tam efektivita a tak dále. Proto, mm, abychom tedy o tom mohli zodpovědně rozhodovat také do budoucna. Jinak vás plně podporuji. A pan Kolmel má slovo jako poslední. Děkuji, Pane předsedo, tak já bych chtěl srdečně poděkovat panu kolegu Depre Zuby za toto kvalitní předlohu. Chtěl bych připomněl ještě jednu věc. Tady se hovoří o celostním přístupu k oblasti, tedy k situaci ve Středomoří. A to se týká vysokého počtu migrantů a ten eh, celostní přístup eh, to by mohlo znamenat také eh, další možnosti, jako třeba včasná pomoc, včasná informace potenciálních migrantů, aby se vůbec do Evropy nevydávali touto nebezpečnou cestou. A na to je třeba také dát k dispozici prostředky. To je něco, co bychom si přáli. A bylo by dobré, kdybychom s tím počítali také v rozpočtu, aby bylo možné eh, reálněji eh, vést jednání o další řešení, protože všechno se točí kolem peněz a bez peněz nedosáhnete moc. A než tedy vydávat eh, spoustu peněz s malým účinkem a riskovat další oběti ve Středomoří, bylo by dobré to zařídit všechno tak, abychom tady měli konkrétní výsledky a tady plánované investice. Děkuji, děkuji za všechny eh, tyto eh, postřehy a připomínky a pan Depre eh, má slovo na závěr. Děkuji všem kolegům za jejich vyjádření, za tím pozitivní. Já přeskoumám všechny pozměňovací návrhy s tím, že budu dbát na to, abychom dosáhli optimálního textu, který se bude těšit maximálním konsenzu našeho výboru. Pozměňovací návrhy musí být předloženy do 15 hodin dnes odpoledne 3. září. Přistoupíme k hlasování a Libe se vyjádří pravděpodobně 16. listopadu. A teď se dostáváme k části hlasování a než přejdeme k hlasování, tak si jenom eh, prověřit, zda funguje náš systém elektronického hlasování. Vložili jste hlasovací karty do zařízení. První test Hlasování je eh, zahájeno. Testovací. Všichni jste hlasovali. Jak na tom jsme? Ne, ještě zbývá někdo. Čtyři hlasy zbývají. 27 kart je v zařízeních ale jenom 23 nebo 24 hlasů, ještě tři, ještě stále tři. No, vy nemáte kartu, ale máte. Donc on ajoutera votre, votre vote. No dobrá, tak my budeme váš hlas připočítávat. Takže už jsme na 25. Proč jste všichni hlasovali? Ont-ils voté? Apparemment pas, il manque deux votes. Ještě dva. Ça y est. C'est bon. Tak, už to máme. Takže konec. Hlasování testovacího. A teď první hlasování se bude týkat eh, návrh eh, Eh, eh, rozpočtu. Je to zpráva paní Gressle. Můžete to stručně schrnout před hlasováním? Chcete? Ne, takže budeme rovnou hlasovat. Právě paní Gressle jmenovitým hlasováním zahají hlasování. Il manque Un vote. A chybí nám jeden hlas. Panu Depremu to nefunguje. Hlasoval jste? Nefunguje. Aha, alfu. Ne, takže konec hlasování. A přidáme tam jeden hlas, pane Danilo. Takže 28, z čehož je 28, jeden se zdržel. Blahopřejeme. Paní zpravodajce. Přecházíme k okruhu 3 pro 2015. Paní Gardia Zabal, chcete k tomu něco dodat, vysvětlit nám ty návrhy převodů, které jsou tam? Ano, děkuji, pane předsedo. Jsou tam tři návrhy o převod prostředku číslo 20. To se týká dohody o rybolovu se Senegalem, zhruba 11 milionů eur. 24, to je využití rezervy na humanitární pomoc pro řešení krize v Sýrii a sousedních zemích 50 milionů eur a 23, to jsem nechala nakonec, protože mám k tomu zvláštní komentář. V tomto případě se jedná o využití nebo převodu 15,5 eh, milionů eur, protože eh, nástroje eh, spolupráce a rozvoje příslušné položky jsou téměř vyčerpány. Takže je to převod na food security. K 6. červenci už byla tato položka využita z 90%. A pak je tam také převod na nestátní rozvojové aktéry. Tato položka je využitá z 86%, další jdou na životní prostředí, zprávu, přírodních zdrojů a tam je to využito zatím na 78%. Chtěla jsem to zvláštně zmínit, protože tady se zase vracíme k problematice pladeb, tak jak už jsme ji poznali v polovině roku, a začíná docházet k převodu z jedné položky na druhou, protože komise nemá peníze na zaplacení. Jenom takový údaj. U rozpočtové položky Food Security tam dáváme 9,5 milionů. Původně tam bylo 140 milionů eur a z těch 140 milionů 45 bylo vlastně na zaplacení starých faktur a proto vznikl tento problém. problém. Každopádně prosím, abyste hlasovali pro tyto převody. Merci. Já vám děkuji. Paní Garizabal Rubial, budeme hlasovat, vadilo by vám, kdybychom hlasovali unblock o těch eh, třech převodech, nikdo nenamítá, takže zahajuji hlasování souhrně jmenovitým hlasováním. Skutek Konec hlasování. Pane Zany, hlasujete pro, takže 28 pro, 1 proti. A paní Holmajer k dalším okruhům z rok 2015. Chcete nám vysvětlit něco ohledně těch návrhů? Also zunächst einmal, ähm, die Inge Gressle hat mich dazu auch gerade gefragt. Ich glaube, der. Děkuji. Pani Gressle, tu vidím, pan Kaiser. Já eh, myslím, že eh, tady je ta možnost malého počtu zaměstnanců, kteří mohou odejít do předčasného Eh, důchodu. Myslím si, že to jednací řád eh, umožňuje. V letos by se to týkalo sedm, sedmi lidí, v předchozím roce devíti dva úředníci eh, by odešli tedy do předčasného důchodu. Takže s tím souvisí určité převody. Ten výdaj by byl menší, než kdyby zůstali protože ty posty se pak po nich nezaplní, zůstanou prázdné. Což samozřejmě je, souvisí s tou restrukturalizací. E, takže je to výhodnější. Nebudu samozřejmě uvádět konkrétní jména, žádná jména, ale zdá se, že nemáme jinou alternativu, jinou možnost e, a nemáme v tuto chvíli lepší využití pro tyto úředníky. Teď to formuluji opatrně, ale pan Kaiser jistě chápe, co se tím snažím říct. Prostě k tomu eh, čas od času dojde. že nějaký úředník eh, eh, nemusí být takto tedy užitečný až do konce své kariérní cesty, takže tu máme tento převod, ještě možná pan Kaiser k tomu může něco doplnit, nebo paní Gresle. Vím, že mají eh, s tímto zkušenosti, je prací v DG a tak dále. Samozřejmě nemůžeme zmiňovat jména, to bychom museli být za zavřenými dveřmi a Eh, řada lidí by musela odejít. Takže já myslím, že to opravdu je na místě, abychom teď na veřejném slyšení nezmiňovali jména, ale bylo by to přesun 95 tisíc v, v souvislosti s těmi penz, penzemi, bylo by to nižší. Ty penze vzhledem k tomu, jak to je sformulováno v jednacím řádu. Pan Kajce. Děkuji, pane předsedo. Ta první osoba je tedy nad 50 let v podstatě již od, odešli do 58 eh, let a už odešli, eh, odešel do, do důchodu jedné další osobě 56 let. A teď v listopadu by už definitivně tedy tato osoba opět eh, eh, přešla do jaksi důchodového statutu, protože vzhledem ke komputerizaci a používání nových počítačových metod a tak dále, tu chybí, tu byl ten mm, určitý servisní požadavek A tato osoba nebyla schopná za tu eh, dobu, jak se si osvojit tyto nové počítačové eh, dovednosti. Eh, děkuji paní Gressle. Toto je téma, kterým já se zabývám už dlouho, protože pokud někdo jednoduše prostě posílá lidi deset let dříve do důchodu, tak to prostě už si e, musíme tady, musíme si tady uvědomit. Zajímalo mě, za jakých, za jakých prostředků to jsou, jaké jsou to platy, jaká je tam výše za dny a tak dále. Ten základní plat je e, to jsou v obou případech kategorie AST. V jednom případě to bylo 10 tisíc eur základní plat, a snížen na 7 800 a potom 6 900 po 6 měsících a nyní je tento pracovník pensionován. A v tom druhém případě eh, to bylo eh, v 56 letech. Původní základní plat byl 5600, ale byl zredukován eh, v rámci tohoto opatření na první, první tři měsíce na 4700 a poté 85%, eh, čili eh, přes 4000 a nakonec 3400. Eh, pane předsedo, já bych prostě k tomu chtěla dodat, že zejména u IT dáváme eh, velice dobrý pozor eh, na to, koho tam zaměstnáme a samozřejmě to musí být taky někdo, kdo eh, je schopný se učit. To jde podle statutu. A jsem velice ráda, že místo sedmi osob jsou tam dvě, a čili já myslím, že můžeme být spokojeni. Musíme zabránit takové kontaminaci a dbát na to, aby tyto případy byly skutečně výjimkou. Protože ta nákaza by určitě z rozpočtového hlediska nebyla dobrá. Takže po tomto vysvětlení budeme hlasovat o potvrzení tohoto nástroje. Nemusíme hlasovat jmenovitě, ne? Takže kdo je pro schválení tohoto nástroje? Dobře, takže budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Dans le 28 vote, non, ça vient pas. Čekáme na ten 28. hlas, zřejmě nepřijde, takže končím hlasování. Je to schváleno. 24 pro, 3 proti a jeden se zdržel. Teď eh, prosím nám představte ty čtyři návrhy následující. Paní Holmajer. Europäische Rechnungshof. Tak to je účetní dvůr a i tady je požadavek posílit bezpečnostní opatření. To na to má být vydáno 150 tisíc eur, zejména v určitých schodištích, vstup do haly, bezpečnostní kamery, tady má být prostě zlepšení. A máme tady k tomu rozhodnutí účetního dvora zavést řízení odpadu, včetně jeho třídění a to znamená, že je třeba vybavit eh, příslušně budovy. A k tomu je tady 43 tisíc eur, které mají být přesunuty odinut a to eh, z odměn a eh, dalších náku z 201 základní platy a dále vybavení budov a ostatní položky. To má být celkem tady těch 40 eh, tisíc, které k tomu přibudou. To je první věc. Mám tedy přednes úplně všechny. Dobře, tak všechny čtyři tady eh, představím. Dále tady máme eh, to, že zvláštní zpráv bylo více, než kolik se plánováno, některé na naše požadavky také, a že bylo nutno k tomu najmout externí překladatele. K tomu jsou ještě navíc údaje pro jazykové kurzy, které se konají a do budoucna eh, pro eh, čištění a inovace, čili souvisí to s údržbou budov, tady by měl být omnium type contract, to znamená prostě jedna smlouva na všecko, tak jak to děláme tady v parlamentu a k tomu je taky třeba plus 40 tisíc eur. Celkem je to 100 tisíc euro, tato potřeba 30 eh, první bod, 30 eh, pro druhý a 40 pro třetí, to jsou restaurace a kantýny. Další bod, a sice úřední věstník, tam se e, škrtá 140 tisíc a má dojít k posílení, zejména teda v tom smyslu, že zejména židle a nábytek e, bude e, vhodnější pro zdraví pracujících a tady se na to žádá přidat, 40 tisíc. Máme tady 8 zón pro týmy na eh, pěti patrech v budově K3 a mělo by jich být nově 10. A k tomu by měly být obrazovky, flipcharty a další, které třeba pořídit nově. A to tak, aby to nebylo jenom tedy eh, v konferenčních místnostech, schůzovních místnostech, nýbrž tak, aby se týmy mohly eh, scházet flexibilně. K tomu navíc ještě chceme plus 30 tisíc eh, na technické vybavení, protože v těch jiných zónách zatím toto technické vybavení neexistuje. Dále v položce 21 14, to je údržba a opravy technického vybavení. Tady je navíc položka, kde máme tady eh, mít do vybavení budov také pro další možné použití a dále je tam zcela nový konferenční prostor, který byl tedy, takto, on byl nově zařízen a ty eh, ostatní tedy eh, jsou potom horší, takže k tomu eh, vyrovnat to 35 tisíc, dále plus 5 tisíc euro na benzín pro jízdy a nákup dálničních známek a poslední bod 40 tisíc euro pro auditní experty a konsultanty, specialisty pro konkrétní oblasti. Tolik tedy ten třetí bod a pak tady mám ještě úplně poslední jediný bod a sice to je čištění a údržba odtud se eh, odebírá 110 tisíc a eh, Potom tady máme bezpečnostní opatření, tak jak jsem to sedla u prvního bodu, to je tedy transfer Eh, který eh, půjde z jiné rozpočtové eh, části a to bude kliny, tedy úklid a udržba, čili je tady ještě jedno uvedeno ve výši 110 tisíc. To je všecko, mm, pokud byly dotazy, není problém. Zdá se, že se nikdo nehlásí. Čtyři návrhy o převodu prostředků u Evropského účetního dvora. Budeme hlasovat en blok o to, těchto převodech. Dobře, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 1 proti. A to byly žádosti o převod prostředků a teď u výboru regionu pane, paní Holmarová dva návrhy. Já taky von... Tak, máme tady máme tady ze strany hospodářského sociálního výboru je tady přání provést převod z rozpočtu. Ne, prosím, nejprve o převody prostředků výboru regionu, ještě než se dostaneme k hospodářskému a sociálnímu výboru. I have to see it, security doors. Den ADR habe ich gerade nicht hier. Nemůžu to tady najít. Aus ah, der Regionen. Hast du den gerade da schnell? Das wäre gut. Vielen herzlichen Dank. Ano, děkuji vám. Ano, eh, tak tady jde, počkejte, kolik to je, ano, 35 tisíc, ty mají být vzaty z eh, úředníků a dočasného personálu, pokud se týče eh, ostatních výdajů a transferu. A ten převod je, protože v jedné oblasti máme toho personálu příliš mnoho, jinde chybí. Mm. ano, aby bylo možné naplňovat naplánované aktivity. Ano, konečně to tady mám, výborně. Já jsem si to někam založila. Eine Sekunde. Das ist das Kicklass, oder? They have forgotten it to put it into my... A já jsem si to nedala do složky. Wo das hier gelandet ist. Wenn ich um eine Sekunde Geduld bitten darf. Eh, prosím eh, o pozhovění vteřinku. J'indique à ceux d'entre Jenom bych chtěl říci, že ti, kteří se účastní příští týden delegace na Sicílii, že eh, paní Holmajer, to byla jenom informace pro nás. Tam nepotřebujeme rozhodnutí. 474 eh, tisíc eh, mimo systém operace a udržba softwaru. Eh, eh, výbor regionu, já to, to, si to zhruba pamatuju, by si přál nový, eh, nový IT systém, protože má dosud různé a vzájemně nekompatibilní systémy. Ten systém se jmenuje Kiklos a měl by nahradit ty dosavadní systémy tak, aby to bylo všechno jaksi eh, transparentní a jednotné navenek i interně. To je pro nás, eh, jen pro informaci, je to 474 tisíc, eh, které je na to třeba a budou vzaty z jiných položek rozpočtu výboru regionu. Já vám to zatím říkám tak, jak si to pamatuju, poněvadž bohužel tady eh, omylem eh, nemám zde příslušný dokument. Merci, Děkuji, pak tam byl ještě druhý převod. Zweite betrifft einen... Das zweite betrifft... Eh, ten druhý se týká převodu, to už jsem říkala, 35 tisíc v Eh, otázce personál, v kapitole personál. A sice eh, to jsou eh, na chlady na denní diety a tak dále, na mise a podobně. Tady jde o 35 tisíc a převod by měl být z kapitoly zaměstnanci a dočasní zaměstnanci a má to jít do ostatních eh, výdajů týkajících se eh, pracovníků pracujících institucí. A vy podporujete oba převody? Dobře. Takže budeme hlasovat en blok o těchto dvou převodech. Zahajuji hlasování. Ještě nám chybí jeden hlas. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 24 pro, 3 proti. A teď tady máme žádost o převod prostředků eh, Evropského hospodářského sociálního výboru. Tak o tom jsem už mluvila předtím, to je eh, z toho eh, úředního věstníku. 65 tisíc na studie, slyšení a Eh, výzkumné záměry. Tento transfer je nutný pro tři studie eh, o zaměstnancích a dvě studie pro konzultativní výbor pro průmyslovou změn, to je CCMI a NATS. Eh, toto je proto, aby se vytvořila vědecká základna pro politickou pozici tohoto výboru. Eh, nejsou to náklady navíc, je to převod. Nikdo se nehlásí. Vy jste tedy pro, paní eh, Holmajer, dobře. Jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 25 pro, 3 proti. A než si připravíte své vystoupení, paní Holmajer, k politice v oblasti nemovitostí, tak bych chtěl dokončit to, co jsem začal říkat, a sice máme změny programu na Sicílii. Ti, kteří se účastní delegace, prosím, zůstaňte v sále po e, ukončení jednání tohoto výboru. A nyní už má slovo paní Holmajer. It's to uh, buildings. Budovy. Tak, eh, má, provedli jsme převod ve výši 7 milionů v oblasti Evropského parlamentu a to sloužilo posílení bezpečnosti opatření v EP. Každý eh, kolega se může prohlédnout podrobný seznam těch nákladů, eh, to je Eh, položka 0077500. pak tady máme dočasné práce, dočasná zařízení, tady materiál, čištění, úklid, eh, to je 290 eh, 500, pak určité změny v rámci tedy organizačního opatření pro Eh, bezpečnostní opatření. Pak tady máme další náklady eh, na odstranění již nepotřebných bezpečnostních zařízení a zakoupení nových bezpečnostních zařízení, eh, to znamená panceřované sklo nebo neprůstřelné sklo a nebo také dveře Eh, kterými se nedá tak jednoduše proběhnout. Prostě všechno je to viditelné a průhledné, čili nebudeme tady zabarikádovaní, ale bude to prostě skleněné, tak abychom byli transparentní a přívětiví. Ale je to tedy eh, v rámci větší bezpečnosti našich bezpečnostních pracovníků, aby někdo nemohl převálcovat aby se nestalo to, že prostě najednou eh, se ve třetím patře objeví 300 kurdských demonstrantů, které naše ochranka nebyla schopna zadržet. To samozřejmě je poněkud obtížné. A kdyby ještě někdo z nich měl nějakou zbraň, tak to by bylo tedy ještě horší. Takže předsednictvo parlamentu se rozhodlo, že to má vypadat nadále transparentně, ale prostě eh, má to být eh, bezpečnější další náklady ještě 530 tisíc, eh, poněvadž eh, je tady třeba také jakýchsi eh, zesílených základů a úprava elektřiny, úprava klimatizace, úprava IT s tím související a také prostě určité stavební úpravy u zdí a určitého vybavení nebo to je 49 tisíc, čili celkem je to dohromady 7,601 milionu. Ten úplně přesný, podrobný eh, seznam toho tam máte. Eh, tak to, zvládlo, tak to schválilo předsednictvo, ten transfer už byl proveden a je na to, abychom ho schválili. Ano, ten dokum, ta dokumentace je důvěrná vzhledem k bezpečnosti. Chce si někdo eh, vyžádat slovo? Paní Hofner. Eh, drobná otázka, pač jsme se neviděli předtím. Pokud se týče rozdělení nákladu, tady je jedna milion navíc za práci mimo pravidelnou pracovní dobu. Co to znamená? Může mi to někdo vysvětlit? Ano, já jsem se na to také ptala eh, a bylo mě řečeno, že, že jsou tam určité přes časy, já nevím, eh, DG Inlo o tom něco ví, kdyby to mohlo zástupce DG Inlo ještě jednou vysvětlit. Pan Le, le 1 million qui est prévu. Ten jeden milion Eh, je na to, že ty práce se vlastně provedly poměrně rychle u vstupu. Jsou to práce, které se třeba provádějí v noci, o víkendu, během eh, prázdnin, ať už vánočních nebo jiných. To znamená, to jsou práce, které se provádějí mimo normální pracovní dobu. Eh, Dělenice za to dostávají příplatky. Je je to vlastně podle tabulek, eh, které jsou v kolektivních smlouvách belgických pracovníků. Tady byla otázka, jestli se to nemohlo udělat v srpnu, když tady nikdo není. A bylo nám řečeno, že ne, že podle toho, jak jsou zadané zakázky, tak to prostě nejde. ty práce nelze provádět v srpnu, protože v současnosti probíhá výběrové řízení a ta smlouva bude podepsána na začátku srpna a teprve až bude tedy smlouva, bude, moci, bude možné vlastně prostudovat koncept a objednat ty bezpečnostní prvky, které se vyrábějí 8 až 10 týdnů. To znamená, že se začne pracovat na podzim a pokračovat se bude na začátku příštího roku. Paní Holmajer? Já bych navrhovala, poněvadž ten eh, bod paní Hofman je určitě oprávněný. Jestliže tady máme pracovní náklady 6 milionů plus materiál, 6, těch 6 milionů je i materiál, tak těch, ten 1 milion na případcích, to se mi zdá trošku moc. Já myslím, že tady na to se musíme kriticky zaměřit, protože běžné mm, náklady na práci tady jsou, ty jsou v pořádku ale e, to, to je prostě příplatek až 40%. To se mi zdá moc a proto bych navrhla, abychom jako rozpočtový výbor prostě e, žádali, aby se ty práce prováděly pokud možno v době, kdy není třeba platit příplatky. A aby, se to, aby tady byla priorita pro to, aby se to odehrávalo eh, v běžné pracovní době. I když vrtíte hlavou, tak my se na tom stejně asi usneseme. Nevím, jestli eh, kolegové mají něco proti, ale myslím, že aspoň ten požadavek, aby to nebyl milion, tak to, ten myslím, dává smysl. Dobře, takže tady máme tedy eh, možnost eh, o tom diskutovat a můžeme trvat na tom, aby veškerá ustanovení eh, byla přijata tak, aby se omezily tyto příplatky. Pan Depre. Ano, pane předsedo, pokud jde o tento poslední bod, to jsou ty příplatky. Když pracujete v Belgii a jsou to podniky registrované v Belgii, tak pro ně platí kolektivní smlouvy. Obecně v Belgii to tak funguje a pokud máte pracovat v sobotu, v noci, o víkendu, tak kolektivní smlouvy eh, stanoví jasné tabulky. Pokud pracujete v Albánsku, s albánským podnikem nebo s vyslanými pracovníky, tak je to mnohem levnější. Ale pokud chcete tedy respektovat ta pravidla, eh, aby to bylo v souladu s kolektivními smlouvy, tak já bych byl tedy umírněný trochu v těch eh, Eh, otázkách, které tady chcete klást. Pak ještě jedna věc. Přečetl jsem si ten přípis, podle kterého máme být informováni, že bude nezbytné uzavřít oba vstupy na jednou, oba hlavní vstupy na jedno od 7. prosince 2015 do 8. ledna 2016. Eh, tady, takže se dovnitř budeme dostávat po žebříku, nebo jak, jak to bude? tady se píše, bude nezbytné uzavřít na jednou oba hlavní vstupy, to znamená, to je Wirtz a Vail, od 7. prosince 2015 do 8. ledna 2016. To znamená, to budeme mít technické volno, nebo je to nějaká chyba, nebo jak se to bude řešit. Pan Karuza. Ano, děkuji. Během prací se předpokládá, že ten dotyčný vstup bude uzavřen. Ale oba, říká pan Depre. Ne, obecně je takové to pravidlo. A my, abychom to urychlili a co nejméně narušili jednání a činnost parlamentu, protože když uzavřeme vstup dlouho, tak samozřejmě to trochu komplikuje život. A proto jsme se rozhodli během období, možná to ještě upravíme, pane Depre, pravděpodobně to bude Eh, v pondělí eh, štrasburského zasedání až po první zasedání v lednu, což je vlastně jakoby zelený týden, potom návratu v lednu. Ano, samozřejmě. Tak, od 7. do 8. ledna, od 7. prosince do 8. ledna, ale to bylo původně plánováno, ale upravíme to. Ale my jsme každopádně nechtěli narušit parlamentní činnost. Vzhledem k tomu, že od 11. prosince, pokud se nemýlím, se zasedá ve Štrasburku, pak jsou prázdniny, přestávka vánoční a pak je zelený týden. A tento měsíc nebo tři týdny eh, budou týdny, kdy najednou budou uzavřeny oba vstupy a to umožní zkrátit tu práci místo toho, aby to bylo celé na 8 měsíců, tak to bude na 6 měsíců. Takže zkracujeme a snažili jsme se najít období, kdy ta parlamentní činnost není v Bruselu. Buď je ve Štrasburku, nebo je vánoční přestávka. Pan Depre. No ale někteří úředníci přece pracují, ne všichni odjedou. Oni se dostanou kudy do budovy? Po žebříku, po lešení. Já jsem ještě zapomněl, a teď vypadl mikrofon, tak já jsem zapomněl, e, samozřejmě přejmeme veškeré potřebné kroky. Parlamentní činnost bude zajištěna i během této doby. Možná jste už viděli ty plagáty u vchodů, kde oznamujeme, že budou probíhat stavební práce. Po letní přestávce bude připraveno potřebné podrobné sdělení pro poslance i zaměstnance aby věděli, že budou moci pokračovat v parlamentní činnosti bez většího narušení, a to i během tohoto období. Tak, pan předseda, zřejmě se učiní maximum pro to, aby budovy byly přístupné. Paní Gressle. Ano, to je opravdu zvláštní, že teďka v létě, kdy 4-5 eh, týdnů tady činnost bude dále velice Eh, zredukovaná, že prostě eh, tady to výběrové řízení se dělá tak, že prostě se nedá začít. A taky ještě prostě, aby to bylo možné bez těch velkých eh, velkých převodů. Já tím, s tím převodem převodem tedy nebudu souhlasit, přestože už byl proveden. Já musím říci, že eh, já myslím, že takovéto zacházení s penězi pro mě tedy není v pořádku. A já, mě by skutečně zajímalo, co děláte pro to, eh, aby se dále snížily základy. Protože eh, ta varianta, kterou navrhuje paní Holma, je to, to prostě, to, to není úplně tak dobré v tomto. No dobře. My jsme prostě schválili transfer v výši 7 milionů. To je přesun v rámci rozpočtu, nejsou to nové peníze. A já si myslím, že tedy eh, bychom i na eh, podnět eh, paní kolegyně Hofmanové, s ní souhlasím, já si myslím, že prostě tady by byla možná úspora, jeden milion škrtnout to nemůžeme, ale chci jasně říci, že původně se měly renovovat eh, výtahy eh, v srpnu. No a eh, dělalo se to zrovna v době, kdy jsme ty výtahy potřebovali. Já tedy skutečně souhlasím s tím, že to mohlo být uděláno přes prázdniny. A ne, protože teď jako v srpnu už je my tady nebudeme, většina pracující taky ne, no. Čili jako to, to řízení, eh, způsob řízení eh, nevzbuzuje zrovna důvěru. Čili já bych chtěla zaprotokolovat to, že žádáme, aby eh, ten milion byl minimalizován a zejména třeba pokud jsme ve Štrasburku, eh, může se klidně, můžou se klidně zavřít oba vchody, může se na tom pracovat a prostě ti zbývající pracovníci eh, prostě budou chodit jinudy. A musíme to teď zestručnit. V dopisu, který budu adresovat generálnímu tajemníku, kromě toho, co si přeje pan rozpo, eh, tajemník, pan, tady zpravodaj pro rozpočet parlamentu, přidáme ještě tu záležitost, že je potřeba komprimovat maximálně všechny dodatečné náklady. Paní Hoffman. Je to opravdu vyvlát vášně. Já mohu jedině podpořit paní Holmajer. Eh, eh, tady prostě nejde o to, abychom spochybňovali ten jeden milion, ale Eh, prostě máme určité meze a toto je jedna osmina celkových eh, nákladů a to se mi zdá hodně. My nechceme spochybňovat tarify nebo něco podobného, ale eh, jak řekla paní Gresle, jde o to, jak se ty prostředky používají, jestli je to hospodárné. Je pense pas qu'on règle cette question aujourd'hui. Ano, myslím, že to nevyřešíme dnes, ale budeme to bedlivě sledovat. Paní Gressle položila otázku, na kterou dostala odpověď. Pane Karosa, chcete odpovědět na to, co řekl, co řekla paní Gressle? Je, jde tu o nějaký špatný eh, postup, nebo co se vlastně stalo? Těžko odpovídat. Proč nebyl ten návrh udělán tak, aby se to mohlo proběhnout v srpnu, ty práce? My jsme spolu s DG Inlo pro bezpečnost, tedy jsme využili ty nástroji, nástroje eh, finančního nařízení, které eh, tedy toto umožňují, ale musíme každopádně respektovat pravidla, které nám eh, vnucuje finanční nařízení. Ty práce nejsou zdaleka prostě jednoduché, jsou to důležité, významné, komplexní ehm, práce a my se snažíme samozřejmě, aby naše eh, instituce zůstala transparentní a otevřená, proto jsme museli najít eh, řešení velice komplexního projektu. Všechno však již eh, od doby před několika měsíců bylo skutečno, skutečně Ehm, nastaveno a teď byly obdrženy nabídky těch tří společností, na tom se pracuje a je to opravdu teď už na dobré cestě, aby se podepsala smlouva s jednou z těchto společností. Jsme tak trochu obětí situaci, kdy jsme jaksi v zajetí pravidel. Někdy se může stát, že se staneme obětí vlastních pravidel. To je prostě riziko spojené s byrokracií a technokracií, takže snad to aspoň bude stát co nejméně a bude to co eh, nejrychlejší. Budeme muset uzavřít eh, tuto diskuzi, protože za chvíli přijdeme o tlumočení. Takže kdo um, podporuje tento návrh? Budeme hlasovat jmenovitým hlasováním? Není to... Mm, takže kdo je pro? Nejenom elektronicky budeme hlasovat, ne jmenovitým hlasováním, ale elektronicky n'est pas une nécessité. Petain je clos. Konec hlasování. 22 pro, 1 hlas proti, 4 se zdrželi. Poslední záležitost paní Holmajer, která se týká eh, služby pro vnější činnost, Tajsko. In Thailand soll es eine Tajsku by mělo dojít ke změně na základě následujících faktorů. Personál eh, v eh, personálu tam ubylo eh, v Tajsku o 30% méně. 30% budov je zastaralých po 26 letém používání nový Eh, vlastník je nerenovuje a chtěl by je eh, demolovat. Navíc bezpečnost v okolí se zhoršuje a dále eh, budeme tedy spolupracovat s ECO na, v otázce nájmu nové budovy to by měla být, byla vystavena v roce 2008 a měli bychom mít eh, v pronájmu dvě poschodí ve a 30 poschodové budově, je to deváté a desáté poschodí. Eh, navíc eh, ta poschodí mají mezi sebou schodiště, takže nemusí se chodit ven, jak si na veřejné schodiště, a dokonce i toalety budou v rámci těch pronajatých areálů, což eh, samozřejmě eh, bylo dříve eh, nepříjemné, se muselo jít prostě do veřejného prostoru a skrze něho na záchod teprve. Takže myslím, že toto jim můžeme dopřát. Čili už podle toho je vidět, že v tom, v tom starém objektu nebylo úplně optimální. Máme tam 56 pracujících eh, příslušnou plochu a eh, máme tedy, mm, dodržujeme ten předepsaný poměr pracovníků na čtvereční metry. Eh, předpokládáme 1 milion 700 tisíc a to bude rozpuštěno do Eh, nájmu, čili za 15 let to bude 14,4 milionů, eh, přestavba 1,7 milionů, to bude rozloženo na tři roky a eh, zaplatí to nejdříve tedy vlastník, potom 2,8 milionů za vodu, elektřinu a tak dále čili celkově 19 milionů 281 eh, tisíc a eh, roční eh, nájemné v tom novém v té nové budově nebude vyšší než v tom starém, ale je to lepší kvalita prostor. Čili je to zhruba 25, 25% eh, eh, tedy 4,7 milionů, čili eh, jinými slovy je to celkem rozumná volba, řekla bych. Takže příznivé stanovisko jsou nějaké otázky, takže to předložíme k hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Konec. 23 hlasy pro 3, proti 1 se zdržel. Tím jsme skončili, nemáme žádné další otázky, drazí kolegové. Chci vám tímto poděkovat za veškerou práci v letošním roce, která byla značná. Přeji vám celého srdce krásné prázdniny a pokud se vám líbil ten rok, který se teď uzavírá, Eh, budete milovat i ten příští. Určitě děkuji našim eh, tlumočníkům. A zůstaňte tu ještě na chvíli, abychom uzavřeli ten bod týkající se ještě delegace na Sicílii. Žodě.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

sont autorisés à quitter la salle. Donc voici les eh, Pane poslanče, bylo nám řečeno, že, že máme teď odejít, ale jestli nás chcete poslouchat, tak my tady zůstaneme, takže jo, že bychom zůstali. Dobře. Takže děkujeme tlumočníkům, kteří ještě zůstali, aby zajistili tlumočení. Takže italské eh, orgány včera reagovaly na naše pozvání eh, eh, ohledně, vyzvání ohledně změny programu na základě předchozí tedy verze programu, která jim byla zaslána. Státní potajemní pan Manione se chtěl s námi setkat, ministr není k dispozici ale bude zastoupen tímto způsobem. A, způsobem. a pro z protokolárních důvodů italské orgány doporučuji, abychom se setkali v Katánii, v prefektuře Katánie, kde na v sídle prefektury. A tam e, se také 22. června zorga, e, zorganiz, července, zor, zorganizují všechna setkání se zastoupení se zástupci eh, regionu budeme se moci setkat tímto se všemi zástupci italských orgánů, vlastně se všemi najednou. Ale znamená to také změnu eh, původního programu, kdy se navrhuje také, abychom eh, se setkali s Frontexem, Europolem a s dalšími v průběhu téhož jednání. A vzhledem k tomu, že jednání má začít v 18.30, tak to by bylo toto zasedání přetížené a příliš dlouhé. Původně jsme se s nimi chtěli setkat eh, v, ve čtvrtek 23. v hotelu se samostatně, což by bylo vhodnější místo, kde bychom měli víc času, víc klidu. Ale s tím, že program na čtvrtek odpoledne se teprve musí eh, i tak dotvořit. Takže by mě zajímal váš názor, jestli eh, chci také vyjádřit určitou výhradu že co, co to má znamená setkat se úplně se všemi najednou. E, z hlediska tedy práce naší mise se musíme postupně setkat s různými řečníky, s různými zástupci. A nám se příliš nezdá, že by takovéto zhlukování, seskupování odpovídalo um, roli naší mise pokud na tom budou Italové trvat, tak myslím, že to spochybňuje samotný princip a platnost naší mise. Madame Gardiazabal. Paní Gardia Sabal, jenom stručnou otázku, než se rozhodneme. Víme, proč, proč požádali, aby se to všechno řešilo na jediné schůzi? Je tady nějaký problém s programem? Předseda, říkají, že to je z bezpečnostních důvodů. Eh, tak snad nebudeme si muset brát neprůstřelné vesty. Tak, eh, pane kolego, máte nějakou představu? Vy jste vlastně navrhl tuto misi, tak nám to třeba objasníte. Ano, já tady mám sebou i italské kolegy z výboru Libe, mimo jiné pana Kora, eh, který je přímo ze Sicílie a podobně jako paní Ferrara mi pomáhali s přípravou programu. Musím říci, že jsem z toho trochu e, perplex, nevím, jaké důvody zatím jsou a e, předpokládám, že e, možná italským úřadům vadí, že jedeme přímo do terénu a budeme se dívat na odvětví a struktury, eh, o kterých se hodně diskutuje na politické úrovni i z finančního hlediska. Eh, ten návrh italských úřadů, hm, pokud není podložen nějakými argumenty, a já myslím, že ten argument bezpečnosti je dost eh, pofidérní, a podle mého názoru to tedy nevyžaduje změnu programu. A domnívám se, že eh, skutečně by tím naše mise hodně ztratila na hodnotě, pokud bychom veškeré schůze eh, vlastně absolvovali od, od půl sedmé večer, poté co všichni absolvovali cestu z Bruselu, někteří třeba budou ještě na delší cestě tři, čtyři hodiny. Uh, letu a hned všechno nadspat do prvního dne od půl sedmé, to myslím není úplně proveditelné řešení a já toto řešení v žádném případě nepodporuji a souhlasím plně s vámi, pane předsedo, musíme se držet programu tak, jak byl, pokud se tedy neobjeví nějaké serióznější argumenty. Není možné, aby prostě se všichni sešli v jednom sále a tam to projednávali všechno najednou. To by nemělo smysl. Předseda, děkuji. Paní Gardia Sabal, omlouvám se ještě další otázku, jak to bude tady s Frontexem a EASO. Oni tedy vypadnou z programu? Předseda, ne, to nepřipadá v úvahu, že bychom neviděli samostatně agentury, které pod nás spadají. Italské úřady to musí nějak vyřešit, takhle to prostě nejde takže eh, zachováme program tak, jak jsme jej naplánovali, protože jinak by to úplně spochybnilo smysl celé té cesty. Souhlasíme s tím? Prosím. Pane předsedo, já podporuji to, co jste řekl. Myslím, že um, ta vyškrtnutí tady z toho programu je tak trochu kompromitují naší uh, pozici. Uh, má, mělo by pak malý smysl v tom vůbec pokračovat. Já si nedovedu představit, že všichni mohou prostě přijet jedno odpoledne a všechno stlačit, smrsknout dohromady, že to by měl být pak jediný cíl té návštěvy. To je opravdu něco, co ohrožuje naší pozici a hodnotu eh, vůbec toho, abychom se se všemi setkali najednou. To omezuje to, čeho, čeho, čeho bychom mohli jinak dosáhnout, takže vás podporuji. Peut-être pouvons-nous faire une différence entre les autorités italiennes. Možná bychom mohli rozlišit mezi italskými úřady a aktéry, které závisí na Evropském parlamentu. Italské úřady, tam to skutečně v části závisí na italských úřadech, ale chceme i tak za, vyjádřit přání zachovat program ve stávajícím stavu, protože ve, středy, ve středu tam dorazíme, nemůžeme to všechno smrsknout na ten jeden večer. Eh, ti, kdo se účastní mise, tak ehm, jasně, že to musí být, eh, ta zátěž se potom musí jaksi eh, zvyšovat nebo vytvářet eh, postupně, tak abychom našli, měli čas položit vhodné otázky, nemůžeme to všechno zabalíčkovat do jednoho prvního setkání. Pokud jde o ty agentury, ovšem, které závisí na Evropské unii, tak nepřichází v úvahu, aby italské úřady nám vnucovali harmonogram, v němž se s nimi máme sejít. Prosím. Grazie, Presidente. Io credo che eh, c'è un cortocircuito interistituzionale. Questa è una delegazione ufficiale al Parlamento europeo. Myslím, že tady došlo ke určitému meziinstitučnímu eh, jaksi zkratu. Je to, je to něco, že na, na čem pracujeme už eh, celé měsíce organizační úsilí, lidské úsilí, které se do toho vložilo a je nepřijatelné, aby to v tak krátké době před odjezdem italská strana změnila, takže je to spojená delegace Libe rozpočtu. Jinak bychom museli opravdu se obrátit v dopisu na eh, předsedu, předsedu parlamentu. Musíme na to upozornit eh, italské orgány. Už to, že tam nebude pan ministr Alfano, eh, samo o sobě je dost a e, máme e, skutečný program, celou řadu jednání, které jsme plánovali. Majitelské orgány musí e, tento harmonogram dodržet, protože není možné, abychom potom tam měli nevyužité odpoledne Ehm, takže musíme eh, trvat na tom, co chceme. Já nevím přesně, jaké jsou ty reálné důvody, ale souhlasím s tím, co tu bylo řečeno, že na ně musíme trošku eh, vyvinout tlak a to jinak, jinak s tím jít na nejvyšší úroveň v parlamentu. Oui. Ano. Tak, pokud k tomu nikdo nic dalšího nemá, tak navrhuji, že požádáme o zachování původního programu a samozřejmě tedy souhlasíme se setkáním s tím tajemníkem na prefektuře, protože to je vlastně jeho eh, funkce a hotovo. A zbytek necháme tak, jak byl původně plánovan. Jinak z toho uděláme aféru. Dobře? A ještě několik praktických detailů. Tlumočení na misi bude v angličtině, francouzštině, italštině, němčině a bulharštině což odpovídá složení členů delegace. Přeprava z letiště v Katáni do hotelu bude individuální, takže můžete si vzít asi taxi. Hotel je daleko od letiště. Návrat na letiště v pátek po návštěvě Mineo bude skupinový, bude to asi autobusem. To je na druhé straně. Vedoucí delegací za Libe to ještě bude potvrzeno a za Buč navrhuji, aby to byl předseda výboru. Nejsou námitky? Tisková konference čtvrtek večer v hotelu. Všichni poslanci, zvláště ti italští, jsou pozváni k účasti na této tiskové konferenci. Žádné námitky? Ano, prosím. Dotaz tiskové konferenci. Chápu, že jsme na ní byli všichni přizváni, ale ti, kdo budou hovořit, budou tedy šefové delegací, eh, předpokládám. Děkuji. V zásadě ano, ale pokud eh, by tam měly být nějaké eh, rozdílné názory, tak no, nemám nic proti tomu, aby se vyjádřili kolegové, ale byla by škoda, kdybychom z té naší cesty vyvo, vyvolali dojem, který by vlastně narušil to, co tam, jak se chceme říci. Měli bychom před tou tiskovou konferenci se asi domluvit, jak budeme hovořit, nebo vyjasnit si, jak chceme hovořit. Žádné další dotazy? Takže už vám nebudu přát hezké prázdniny, protože se sejdeme příští týden a budeme ještě pracovat. Takže hezký víkend.